Good morning, dear colleagues. It's 11 past... Dobrý den, kolegové. Je 11 minut po deváté, takže já bych zahájila naše důležité dnešní setkání. Začnu návrhem pořadu jednání. Pokud nebudou připomínky, tak eh, je to takto přijato. Máme tlumoční do 11 jazyků a zápis zasedání koordinátorů z 20.10. je součástí vašich složek a pokud nebudou prezentovány žádné námitky, bude považován za schválený. Samozřejmě, jako vždy, jsme webstreamováni a máme bezpapírové zasedání. Nějaké poznámky ne, takže můžeme přistoupit rovnou ke slyšení a já Vítám pana Zurka i pana Petinelliho, které si vyslechneme dnes společně. Vítejte, pane Zurku, vy jste pozván jako bývalý generální ředitel DD Enterprise a byl jste tam do roku 2012, což je velmi důležité období, které zkoumáme, a pan Carlo Petinelli, který je teď ředitelem DG Grow. Děkuji, že jste přijali naše pozvání a dám vám slovo. Nejdříve zřejmě pan Zurek, pan, potom pan Petenelli a potom přistoupíme k otázkám našich členů. Prosím, máte slovo. Já mnohokrát eh, děkuji za příležitost eh, odpovědět na otázky. Učiním to rád, ale eh, musím předeslat, že řada z těch věcí, už eh, se stala eh, dříve než před deseti lety a eh, ne všechno si bedli, pamatuji. A za druhé, že jsem nikdy nebyl automobilový inženýr a nejsem tedy schopen posoudit všechny technické finesy, nebo vám je vysvětlit. Ale jenom stručně, ještě než mi položíte otázky, bych vás rád uvedl do obrazu ohledně toho, v jakém kontextu eh, vznikla tato legislativa a co nás v této, eh, čím jsme se zaobírali. Byly to především čtyři věci. Za prvé, eh, Věděli jsme toho neuvěřitelně, stále neuvěřitelně více o škodlivém působení eh, výfukových plynů z automobilů na životní prostředí a bylo zřejmé, že tyto výhodové výfukové plyny je třeba nějak omezit, abychom eh, zabránili nebo omezili poškozování životního prostředí. To vedlo k tomu, že některé předpisy, eh, které předtím platili, nebyly považovány za dostatečné. A na druhou stranu některé věci, eh, které byly předmětem předtím jenom dobrovolného eh, ujednání, byly najednou přetaveny v závaznou legislativu. Pokud jde o emise eh, CO2, NASA, nacházeli jsme se v situaci, kdy automobilové svazy, evropský, japonský a korejský přijali eh, a vlastní eh, závazek snížit emise CO2 ve své flotile, ale ty stanovené emisní cíle se jim nedařilo eh, dosáhnout a proto komise rozhodla toto zavést v podobě závazného předpisu a stalo se z toho také evropské právo. To byla poměrně tvrdá a rozsáhlá debata. Třetí eh, věc. Tehdy už jsme rozeznali, že že eh, Výfukové plyny eh, obsahují také mikroprach, který se dostává do lidského organismu. A tehdy jsme se pokusili zavést na, vzhledem k objemu těchto částek, eh, pokud je o miligramy na eh, metr kubický, nějaký limit, ale Ono eh, se vzhledem k povaze těch částic dělo, že je vůbec nebylo možné zvážit a proto bylo třeba je počítat. Bylo třeba přepsat legislativu z gramů na eh, počet částic na milion, což si vyžádalo úplně jiné technické vybavení příslušných eh, zkušeben, aby eh, bylo zřejmé, aby to vůbec mohli přepočítat. Tehdy takové vybavení vůbec neměli. A čtvrtá věc, kterou jsme se zaobírali, byla stále rostoucí nespokojenost s výpovědní schopností eh, zkoušek, které jsme používali při homologaci automobilů. Protože eh, ty eh, postihovaly skutečné jízdní vlastnosti tak nedostatečně, že to, eh, že ty eh, dané eh, hraniční hodnoty se velice lišily od reality. Proto jsme přijali iniciativu vyvinout lepší zkušební metody a promítnout je do legislativy. A to se také časem stalo. Ovšem, byli jsme konfrontováni s problémem, že vytváření takových nových testů a jejich certifikace je nesmírně táhlý a složitý e, proces a trvalo to. A to bylo v kontextu, kdy při, předpisy, e, které se týkaly e, oxidu dusíku, už běžely, ale nebyly tak v popředí, protože o, o dusíku se tehdy vědělo a bylo třeba to jenom zpřísnit. Ale k tomu přišly ještě další dodatečné požadavky které se eh, týkaly eh, ekologické mm, příznivosti eh, vozidel. Tolik tedy takový můj pokus nastolit přehled o souvislostech, ve kterých vznikly příslušné předpisy, o kterých se zde bavíte. Děkuji. Děkuji vám, pane Zuliku. A teď dám slovo panu Petinilimu. Zapomněla jsem oznámit, že pan Petineli nás musí opustit v 10 50 z osobních důvodů nejpozději. Takže pokud budou nějaké otázky, tak eh, každopádně eh, pan Petrny odchází 10.50. Pane Petrny. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové poslanci, já jsem tady jako bývalý ředitel pro udržitelný růst a Evropu 2020, který byl mimo jiné pověřen také automobilovou politikou a regulací po tři roky a čtyři měsíce od února 2012 až do května 2015. V průběhu tohoto období komise řešila několik legislativních iniciativ, které souvisely s motorovými vozidly. Například nařízení o hlukových emisích, nařízení o zemědělských traktorech, o dvou a tříkolových eh, motorových eh, vozidlech a také nařízení e-call. Jednotka, která se zabývala automobilovým průmyslem, byla také pověřena regulatorní prací na úrovni OSN, technickým dialogem s Čínou a také obchodními jednáními s USA, Kanadou, Japonskem, Indií, Větnamem a dalšími zeměmi. Kontrola emisí, ať už se jedná o znečišťující látky nebo skleníkové plyny, byla vždy jednou z hlavních priorit automobilové politiky. Na začátku svého mandátu jsem byl informován že emise naměřené v průběhu testovacího cyklu při homologaci neodrážejí emise v každodenním používání vozidel, protože testovací cyklus NEDC je zastaralý a průmysl se snažil využít eh, toleranci postupu NEDC. V době, kdy jsem byl jmenován, komise už pracovala na úrovni OSN v Ženevě na tom, aby vytvořila nový testovací cyklus zvaný 2TV s cílem vyřešit tento problém. Pokud jde o specifické znečišťující látky, jako například oxidy dusíku, tak v roce 2011 komise vytvořila skupinu, která se zabývala emisemi při reálném provozu a připravovala silniční test zvaný RDE, aby se doplnil ten laboratorní test, eh, testovací cyklus. O těchto iniciativách se diskutovalo ve vysoké skupině nebo v skupině na vysoké úrovni o konkurenceschopnosti automobilového průmyslu v EU. To byla skupina zvaná CARS 21 a byl přijat plán CARS 2020. Komise ji přijala v listopadu 2012 a Evropský parlament jej podpořil. Testovací postup RDE byl technicky velmi složitý. Proces také vyžadoval vytvoření koncensu mezi jednotlivými zúčastněnými stranami a také diskusy s členskými státy. Jakmile byla nová procedura připravena z technického hlediska, komise navrhla legislativu, která byla odhlasována v květnu 2015 odpovídajícím regulačním výborem TCMV na konci mého mandátu, kdy jsem byl jako ředitel zodpovědný za automobilový sektor. Děkuji. Děkuji, pane Petinelli. A nyní přistoupíme k vašim otázkám. Nejdříve tedy pan Zalba jako první zpravodaj a potom pan Herbrandy, který přijde později. Děkuji, já budu mluvit španělsky. Pane Zurku, rád bych se zvrátil k písemné odpovědi na otázku číslo 12. V důsledku skandálu v USA o používání odpojovacích zařízení v roce 1998 a 1999 legislativa Evropské unie o lehkých vozidlech se nezměnila, protože legislativa o těžkých vozidlech a byla méně progresivní a chyběly tam, chyběla tam další ustanovení o používání odpojovacích zařízení. Mě by zajímalo, zda je to pravda. A pokud ne, tak by mě zajímalo, jaký byl ten jiný důvod, proč se evropská legislativa o těch lehkých vozidlech nezměnila. Yes, absolutely. I... Ano, určitě. Já do toho nebudu zasahovat. Odpovězte, pokud to nebude jasné. Já jsem myslel, že budeme sbírat otázky. Ne, je to otázka odpověď. Tak to bude vypadat první kolo, to budou zpravodajové a koordinátoři. Ti mají pět minut na otázky a odpovědi. A potom budeme mít druhé kolo, to jsou tři minuty. Takže prosím, potřebujeme krátké a přesné odpovědi. Neměli jsme žádné takové znalosti o takovýchto technologiích eh, v té době. A byly úplně zakázány s jedinou výjimkou, která je výslovně obsažena v legislativě. A jakékoliv jiné takovéto zařízení je prostě zakázáno. Bylo to zakázáno, takže jsme to nemuseli měnit, protože nemůžete udělat nic víc, než to prostě zakázat. Děkuji. A ještě teď mám otázku pro pana Petinelliho. Vidíte nějaké nedostatky v rozvoji testů za reálných podmínek? Vy nebo váš předchůdce v tom společném výzkumném centru, byli jste tam nějakým způsobem zastoupeni? Ne. Já si myslím, že tam nebyly žádné zvláštní problémy, ale jak jsem říkal ve svém úvodu, bylo to velmi složité z technického hlediska vytvoření těch testů pro měření emisí v reálném provozu. Samozřejmě musíme vzít v úvahu to, kde řídíte a za jakých podmínek. Něco jiného je, když řídíte ve Flandrech na dálnici, kde je 20 stupňů a něco jiného je, když řídíte v horách, kde je 0 stupňů. Takže z technického hlediska je to velmi složité, protože jsme potřebovali měřit emise za reálného provozu, ale zároveň jsme museli zajistit eh, rovné hrací podmínky pro všechny výrobce automobilů, kteří musí testovat různé vozy v různých podmínkách. Takže to byl velmi složitý kontext a trvalo to hodně dlouho z technického hlediska. Ta technická práce trvala asi tři roky. A diskutovali jsme o tom také s členskými státy a potřebovali jsme dostat souhlas, protože u každého takového nařízení potřebujeme většinu a to trvá, vyžaduje to diskuzi o návrzích a na konci byl ten návrh úspěšně přijat a odhlasován v květnu 2015. Takže já si myslím, že tři roky na všechno toto, to není nic enormního, vzhledem k tomu, jak to byl složitý úkol. Děkuji, pane Petrnili, a rád bych se teď vyjádřil k vaší odpovědi na písemnou otázku číslo dvě. Můžete nám vysvětlit, proč návrh komise zavést limity pro emise NOx pro studený start eh, za nízkých teplot, proč je to v současné době pozastaveno? Děkuji. To nemohu. He said he, he can't. Ah, Ještě jedna další otázka pro oba. Když zde máme tu definici v nařízení 715 2007, tam jsou takové termíny jako normální použití nebo oprávněné použití s cílem chránit motor před poškozením. Nemyslí si, nemyslíte si, že ta definice je trošku vágní? Nein, wir denken nicht, dass das zu vage war. Ne, nemyslím si, že tohle bylo třeba uh, zohledňovat. Yes. I, I don't think that is vague. Já se nemyslím, že je vágní, protože normální podmínky, jak jsem řekl, ty prostě takové jsou a jsou velmi různé. Můžete eh, jet po dálnici, když je 30 stupňů, nebo v horách, kde je 0 stupňů, takže je to velmi variabilní. Musíme stanovit princip a, a je na národním homologačním orgánu, aby to vyhodnotil. Vážení kolegové, dvě kabiny nám nefungují, takže si musíme udělat pauzu na 30 vteřin, aby se to mohlo celé restartovat. Okay, that were 16 seconds, so that's good. Mr. Dance. Thank you uh, <clears throat> very much. Um, <clears throat> excuse Děkuji vám, um, paní předsedkyně, děkuji. Uh, um, uh, Děkuji pánu Bzurkovi a Petrnemu za účast. Uh, vy jste uh, říkali, že jste mohli nic jiného, než zakázat ta um, odpojovací zařízení. Ale pokud výrobci nemusí, eh, nač používají eh, technologie, nebo jaké používají technologie ve svých zařízeních, ať už je to eh, to tepelné spoždění nebo jiné ochranné zařízení. Jak můžete říct, že nemůžete udělat nic jiného? Vy jste jistě mohli vyžádat informace od výrobců. Udělalo se to u těžkých náhradních vozidel. Proč se to neudělalo u těch lehkých vozidel? Ta možnost byla. Takže aby to udělali národní úřady, ano. Takže to jsem asi nepochopil. Tak proč to komise neudělala? Protože my nejsme národní úřad. Ale nemáte pravomoc eh, vyžádat od národních úřadů eh, eh, doklady o těch odpojovacích zařízeních nebo dalších funkčních záležitostech k motorům, které se schvalovaly za národních, národních úřadech. No tak nebyly žádné doklady. Takže eh, ptát se, eh, že by nám to přišlo, eh, by nám přineslo nesmyslnou odpověď. No ale abyste mohli mm, dostat odpověď, tak se musíte zeptat členských států, ale vzhledem tomu, že nemáte doklady, tak jste museli mít nějaké doklady, takže to nemohlo nikdy dopadnout. Takže vy říkáte, že legislativa nebyla vhodná? kvůli eh, tomuto eh, směšnému eh, kruhu bez dokladu? Odpověď mi o mikrofon. Takže vy jste byl zapojen do procesu, který vedl k vytvoření této legislativy. Nebylo v nějaké fázi nějaká příležitost, kdy jste si myslel, že když nemůžete jednat bez dokladů a nemůžete získat eh, nebo poskytnout doklady, aniž byste jednali, tak že by bylo vhodné, to, eh, že by bylo vhodné jednat? Ne, já si myslím, že je to úplně normální věc. Nemůžete eh, zamyslet, tedy zakázat myšlenky, můžete zakázat něco, o čem víte, ale pokud je něco, o čem vůbec nevíte, a pokud se to ukázalo až teď s těmi doklady z Ameriky, důkazy z Ameriky, že něco existovalo, tak jak můžete žádat něco, o čem vůbec nevíte, že existuje? A když oni to nezveřejní, tak to nezveřejní. A nemůžete eh, trvat na zveřejnění něčeho, o čem nevíte. Takže ten systém by vám eh, eh, umožnil hledat věci, jakmile víte, co máte hledat. No ale je tady nařízení 692 2009, kde je řečeno, že Evropská komise může žádat homologační státní úřady o informace při eh, eh, po, po, předložené při eh, homologaci těch uh, lehkých užitkových vozidel, tak proč se to nikdy nepoužili? Bylo uh, zřejmé, že se něco takového děje u těžkých vozidel, proč se něco takového neudělali u lehkých vozidel? Já vůbec nemůžu doká- říct, jestli to nebylo použito, protože to nevím. Ale proč to nebylo použito? Protože uh, zřejmě, zjevně nebyl žádný důvod to udělat. No, evidentně byl důvod to udělat. Um, Eh, byl tady eh, skandal s Audi s eh, CO2 podle stejného principu. Pokud nikdo nevyžaduje informace o členských států, tak členské státy o nic nežádají, protože žádné informace nepřicházejí z komise. A je tady precedent u těžkých nákladních vozidel, tak proč se něco takového neudělalo u lehkých vozidel? Protože to mohlo zabránit takovým skandálům, ke kterým došlo v posledních letech. To možná ano. Ale já si nejsem jistý. Pokud mohu, tak eh, můžu eh, popsat jinou oblast, eh, kterou jsem se zabýval ke konci kariéry. Daněmi. Když jsme hledali podvody, tak samozřejmě ti podvodníci vám neříkají, co dělají. A to tež platí pr- pro toto. No samozřejmě vždycky lidé budou už se snažit udělat něco, co, eh, tedy přikrývat to, co dělají. Ale pokud vy jste eh, dozorčí orgán, tak je na vás, jako na komisi, mít postupy k získání takových informací. Ne. My můžeme jenom žádat o ně, ale vy jste to neudělali. To já nevím. No já se, já se vás tam. Já si tohle opravdu nepamatuji. Možná, že jo, možná, že ne. Tohle není úkolem generálního ředitele. U každého eh, ne, ne, vy odpovídáte za práci eh, svého oddělení, ale já opravdu nevím, co se, eh, co se tehdy dělo. Pan Zalba. Muchas eh, gracias, presidenta. Disculpa la, la ausencia. Děkuji. Pan Karins, náš koordinátor, se omlouvá. Já bych se rád vrátil k tomu použití termínu normální použití anebo použení, použití oprávněné použití s cílem chránit motor nebo bezpečnost provozu. Vy jste říkali, že vám to nepřijde vágní. Dobře, přijímám tuto odpověď, ale třeba ministerstvo členského státu nebo nevládní organizace nebo nějací občané se na vás obrátili s tím, že jim to připadá vágní jako termín? To je otázka pro vás, pro oba. I don't remember to have been requested. Já se nepamatuju, že by se mě na to někdo ptal. Jakékoliv zařízení, které by umožnilo motoru odklonit se od povolených maximálních emisí, nebylo dovoleno. Tam byla výjimka pro tu známou situaci, to je ten zahřívací čas nebo čas na zahřátí, zahřátí motoru, kde tedy byla ta výjimka pro dodržování tohoto maximálního emisního limitu. A zařízení, která pomáhala k ochraně motoru, která tehdy tedy byla známá, samozřejmě byla testována a přijata. Ale věci, které nebyly pokryty těmi výjimkami, které jsou součástí směrnice, byly zakázány. Tečka. A teď jde o to, že v legislativě nemůžete popsat zařízení, která prostě neznáte, o kterých nevíte. A nemůžete předcházet podvodům tím, že popíšete, co ten podvod konkrétně je, můžete jenom říct, pokud nebudete dodržovat maximální emisní limity jakýmikoliv prostředky, tak tím porušujete své povinnosti. A proto pro nás ta otázka toho, zda to bylo nebo nebylo jasné, to nebylo definováno nějak dopodrobná, bylo tam jasně jakékoliv takovéto zařízení zakázáno, pokud tam tedy nebyly přesně uvedeny výjimky. Takže nešlo o to, že by nebyly dovoleny některá zařízení, která by nedodržovala maximální emisní limity při testech. Pokud si dobře pamatuji, nikdy mi někdo neřekl, že tato definice je příliš vágní. Setkal jsem se se zástupci nevládních organizací a s dalšími zainteresovanými osobami a testovací cyklus byl zastaralý, to říkali všichni, protože NEDC byl vytvořen v 90. či dokonce v 80. letech, kdy byly jiné potřeby, jiné požadavky a také, že ten testovací cyklus byl příliš úzký, to znamená, že měřil jen velmi specifické podmínky toho jsme si byli vědomi a dohodli jsme se na tom, shodli jsme se na tom a komise se rozhodla jednat na dvou frontách, to znamená nový testovací cyklus v laboratoři VLTP, který je mnohem efektivnější než ten starý NEDC a dále, aby se řešily otázky některých specifických znečišťujících látek, eh, například NOx, tak jsme se rozhodli přidat k těm laboratorním testům testy za reálného provozu RDE. To je ten nejefektivnější test, eh, který má předcházet překračování limitu. Je to velmi efektivní a toho bylo dosaženo za, těch, za ty tři roky mého mandátu. Děkuji. Měli jste nějaké podezření, že docházelo k podvodnému jednání ohledně manipulace s emisemi. Pozorovali jste něco podivného, nebo jste si mysleli, že něco takového se nikdy nemůže stát? Nikdy jsem neměl žádné podezření z podvodu nikdy jsem nebyl informován ani nevládními organizacemi, že by někdo měl podezření na nějaké podvody. Všichni říkali, že ten test není efektivní, že ty podmínky jsou příliš úzké, že je tam příliš velká flexibilita, ale nikdo se mnou nikdy nemluvil o žádném podvodu a žádné podezření jsme neměli. Děkuji. Děkuji, pan Federli. Thank you so much. Děkuji, že jste mezi nás dnes přišli. <clears throat> Mám celou řadu otázek. A nezorok, vy jste říkal, že nemůžete zabránit něčemu, pokud nevíte, že dochází k nějakému podvodu. Dobrá, ale právě proto máme přeci kontroly a také penále nebo nějaké tresty. Takže šetření v Americe to eh, přeci jasně eh, prokázalo. Proč nebylo takové eh, šetření i v Evropě? Proč nebyl nějaký soubor testů, které by na tohle to poukázaly? Když se podíváme na korespondenci, v roce 2008, 28. září, generální ředitel DGNV, pan Delveke, vám napsal, že ty navrhované testy pouze poukážou na malou rozmanitost um, emisí. Potom se tam hovořilo o takzvaných eh, kandidátských postupech. Vlastně jenom málo z nich bylo prodiskutováno a ukázalo se, že ten postup, který byl přijat, eh, by vůbec neprokázal eh, velkou škálu emisí. Takže tady byly problémy. Už od roku 2008 eh, se o nich vědělo, eh, je to dokázáno v těchto dopisech. Máme několik dopisů, které ukazují, že jsou testy, které ukazují opravdové eh, emise. Proč jsme si tedy zvolili slabší systém? To je první otázka. Um, the point is that... Jde o to, že my jsme si uvědomili, že existují rozdíly mezi výkonem motoru auta v testu a mezi změřeným znečištěním ve vzduchu. A pro, z tohoto důvodu jsme bojovali o to, aby byla aktualizována testovací metoda, proto jsem požádal GSE, aby předložili novou testovací metodu, která by lépe odrážela výkon daného auta a řekněme jeho výfukový profil. Protože v té době jsme si mysleli, že výrobci navrhují motory tak, aby ta relevantní část, kde je tedy definován test, naplnila eh, svou um, funkci bez ohledu na to, co se děje jinde. My jsme opravdu nečekali, že záměrně vytváří tato zařízení, která záměrně spouští správný chod auta, ale v podstatě to bylo tedy v době, kdy jsme si mysleli, že tam jde o přesnost toho testu a proto jsme vyvinuli nový test. Dobrá, ale když se díváme prostě na všechny ty podklady, které máme, když se podíváme na to, co, mm, se, o čem se diskutovalo na radě nebo v pracovních skupinách, tady spíše šlo o to, že to vypadá jako nějaké zpomalování toho systému. A jak z rady, tak z komise v podstatě té legislativě šlo o to, aby se vám podařilo projít testem. Pokud já si koupím třeba novou sedačku pro dítě do auta, já očekávám, že ta sedačka dítě ochrání i v opravdové nehodě, ne pouze během testu. Pokud si koupím padák, tak zase nechci, aby prošel testem, chci, aby mě um, zpomalil potom, když skočím uh, z letadla. Stejně to tež platí samozřejmě i pro ty automobily. Tady nejde o to, zda jenom projdou testem, ale o to, jak se chovají při jízdě na, na silnicích. Naopak nám šlo o to, že máme nějaké mezní hodnoty, které se musí uplatňovat vždy, kromě e, výjimek, které byly popsány v legislativě. Ale neměli jsme žádné jiné e, prostředky, jak to otestovat, než prostě prostřednictvím těchto testů. Uznávám, že ty testy neodrážely realitu a právě proto jsme začali práci na vytvoření nového testu. Je to trošku mi to připomíná vlastně dobu, kdy eh, řekněme, měli jsme respektování toho limitu s výjimkou nějaké konkrétní situace, kdy tedy Eh, byla legislativně definována výjimka. A ten test byl vlastně jakési okno, kterým úřady mohly překontrolovat, zda ten vůz se chová podle pravidel či nikoli. Děkuji, paní Reda. Děkuji. Já navážu na eh, ten výklad eh, pojetí normálního užití. Takže eh, výrobci tedy mají naplňovat ta, ty mezní hodnoty v každém případě že jaká omezení eh, tahle, tohleto normální užití má v legislativě. Protože to, co vy říkáte, mm, v podstatě nesouhlasí s tím, co říkáte v odpovědích, které se nám poskytl písemně. Protože tam jste naopak hovořil, že vlastně jde jenom o testovací um, cyklus a nejde vlastně o všechny případy. Jak už říkal pan Petinelli, musíme zvážit, co test považuje za normální užití. Takže my jsme to vlastně otočili. My jsme měli tuhle tu terminologii a uplatňovali jsme ji tak, že když vlastně to auto prostě neveze velkou zátěž a podobně, tak to považujeme za normální užití. Takže z pohledu komise, pokud auto vydává vyšší emise na silnici v normálním užití, tak porušují pravidla. A samozřejmě rolí členského státu je zabránit tomu. Potom tady hovoříte o povinnosti poukázat na ta odpojovací zařízení. Tam ta povinnost definována nebyla, protože neexistoval žádný precedens v té poslední písemné odpovědi říkáte, že jste neviděli žádný důvod pro to, aby tam byla povinnost pro lehká vozidla, protože odpojovací zařízení byla zakázána. Ale pro těžká vozidla, když tahle ta změna byla zavedena v roce 2001, tak už také byla od roku 99 odpojovací zařízení zakázána, takže jaký tam má, máme vidět rozdíl? Vysvětlení, které já jsem získal, bylo, že pro těžká vozidla byla mnohem větší pravděpodobnost nebo možnost eh, nainstalovat odpojovací zařízení než pro lehká vozidla. V té době odpojovací zařízení, která tedy většinou vychází se softwarového výkonu autu, automobilů, vlastně nebyla vyvinuta. Eh, nebo nebylo to známo kolegům, kteří se tomu věnují. Takže prostě Dobrá, a jak by třeba ty vyšší náklady byly relevantní pro tuhle tu otázku? Eh, řekněme, odpojovací zaka- zařízení jsou zařa- zakázána a e, hotovo. Samozřejmě bylo by příliš nákladné podvádět. Dobrá, ale jak tedy by měl homologační orgán nalézt odpojovací zařízení, pokud výrobce o tom nemusí informovat, a vlastně jediné, co homologační úřad podle vás může dělat, je sledovat NEDC. Tím se dostáváme ke známému, neznámému a známému, neznámému. A to je samozřejmě těžké stanovit v zákoně. Ale prostě zákon zakazuje odpojovací zařízení. Ale pokud zároveň zákon neposkytuje žádné nástroje homologačnímu orgánu, aby vymáhal právo, tak jak na to? Tím se vracím k otázce, proč byste nezapojili povinnost, která už stejně existuje pro těžká vozidla, s tím se vůbec nepojí žádné náklady, ani se nepojí žádné náklady s upozorněním na eh, toto odpojovací zařízení. Prostě v té době jsme to nepovažovali za nutné ani relevantní a nemysleli jsme si, že odpojovací zařízení by se instalovala v lehkých vozidlech. Zase jsme měli dopis na DG Enterprise eh, v roce 2010. Tam se hovořilo o tom, že je poměrně běžné eh, vlastně eh, porušení toho cyklu, tak co s tím komise dělala? My jsme se samozřejmě zjistili, snažili zjistit, o co šlo. Existovalo podezření, ale neměli jsme žádné důkazy toho o tom, jak to funguje. A potom z GSI jsme eh, zjistili, jaké to má rozměry a začalo vyšetřování, ale nebyli jsme úspěšní a eh, důkazy, které byly předloženy, ať už ze strany vnitrostátních orgánů, my jsme to prostě zjistili až od Američanů. Kdy americké testy ukázaly, eh, jaká zařízení se používají. Nebylo to tedy známo. Nebyli si toho vědomi přinejmenším odborníci, s nimiž jsem byl v kontaktu. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji. Já mám otázku na pana Petinelliho. Zajména tedy, co se týče e-mailů, které jsme obdrželi před třemi týdny, kde úředník CG Enterprise jasně odpovídá na e-mail JRC, kde se zmiňuje vlastně tedy nová, nový rozměr um, porušování cyklu, kdy eh, auto bylo testováno mimo eh, toho um, prostředí 20 až 30 stupňů a emise prostě šly nahoru a nahoru a tento váš kolega z DG Enterprise odpověděl, řekl, děkuji, to je velmi užitečné, a vlastně je to jasným eh, dokladem eh, tvrdého eh, porušování cyklu. A Tohle je pro naše šetření velmi důležité, protože je jasné, že vlastně tenkrát, kdy byly ty e-maily zaslány v dubnu 2012, přinejmenším někteří úředníci na DG Enterprise byli plně vědomi toho, o co jde. A sice, že automobilový průmysl záměrně připravuje auta na to, aby pouze naplnili cíle během testovacího cyklu, ale ne v provozu. Byli jste o této, o této informaci někdy informováni a pokud ne, proč ne a e, nejste za to náhodou zodpovědní? I have not been informed about Já jsem nebyla informována o tomto specifickém bodě protože jsou stovky nebo možná tisíce e-mailů, které se vyměňují technici, kteří diskutují o výzkumu, ale jak jsem říkal na začátku, byl jsem si samozřejmě vědom toho, že je zde rozdíl mezi emisemi při řízení na silnici a emisemi naměřenými v laboratoři. Proto jsme se rozhodli, že to budeme řešit dvěma nástroji, VLTP, to byl tedy ten první nástroj, a potom RDE, měření emisí při reálném provozu. Věděli jsme o tom problému a chtěli jsme to takto vyřešit a tím jsme to také vyřešili, protože dohoda o RDE byla dosažena v roce 2015 a my jsme k tomu dospěli, protože už tehdy se pracovalo na testech RDE. Ano, já vím, ale toto je něco jiného. Toto je skutečně nová dimenze. Tady jde o to, že výrobci automobilů podváděli, vědomě podváděli u testu a vy říkáte, že jste si nebyli vědomi nebo že jste nevěděli o této výměně e-mailu a to mně přijde dost znepokojivé, protože to znamená, že Veřejní zaměstnanci, které vy jste vedli a za které jste byli zodpovědní, vás neinformovali o velmi důležitých informacích eh, ze společného výzkumného centra. My jsme žádali o větší výměnu e-mailů z DG Enterprise a uvidíme, k čemu dospějeme. Ale myslím si, že je to velmi zarážející, že jste nebyli informováni. Pane Zurku, vy jste byl zodpovědný eh, dva roky předtím. Jedna z věcí, které nechápu, je, proč trvalo tolik let, než se vytvořil test RDE. A na workshopu v listopadu 2010 už bylo řečeno, že bude trvat asi dva roky, než bude test RDE vyvinut Vycházelo to z technické eh, expertízy. Má otázka se týká toho, co se stalo potom. Já jsem velmi překvapen, že i když už v roce 2007 a v tom nařízení se eh, zmiňují PEMS jako nástroj, který by tedy směřoval k měření emisí při reálném provozu. V roce 2011 eh, společné Výzkumné středisko říká, že zařízení PEMS jsou skvěle připravena k tomu, aby dělala tuto práci, tak pak se volí jiné technické možnosti. Moje otázka je proč? Proč to trvalo tak dlouho, to vám říct nemůžu. To je otázka, kterou mohou zodpovědět jen ti, kteří vyvíjejí tyto testy a technické podrobnosti neznám. Ne, to je moc jednoduché, protože technici řekli, že to bude trvat dva roky, takže důvody, proč to trvalo déle, byly politické. Byly ryze politické a ne technické. Takže vy jste tam sehráli svou roli, protože jste také rozhodli, že nepůjdete jen cestou PEMS, ale otevřel se tam prostor i pro jiné techniky. Ano, já pořád tedy trvám na tom, že vám nemohu zodpovědět důvody, proč to trvalo tak dlouho, než byl ten test vyvinut. A za druhé, DG Enterprise nevyvíjí žádné testy. My se musíme ujistit, že ty testy, které jsou vyvinuty, odpovídají požadavkům. Dále zde byla celá řada prvků, které museli tyto testy splňovat a byla zde spousta různých odborníků, která se tím zabývala. A já jsem nebyl informován o uspokojivých výsledcích. Druhá věc je, že nám šlo o to, že jsme pozorovali rozdíl mezi testy v laboratoři a emisemi na silnici a proto jsme se rozhodli tedy vyvinout ten test eh, při reálném provozu a to se tehdy udělalo. A já nemohu říci, že na to byl vyvíjen nějaký politický tlak, toho si opravdu nejsem vědom. A když jsem se ptal na to, zda jsou tyto testy připraveny, tak jsem byl také informován, že pracují společně s dalšími odborníky v UNECE e. a jakmile byly připraveni, jak byly hotové tyto testy, tak jsme je začlenili do návrhu. Děkuji a teď přistoupíme k druhému kolu. Nejdříve dávám slovo paní Klon. Děkuji. Děkuji za vaše příspěvky. Ráda bych se, pane Zurku, zeptala na tu technickou expertízu, na ty kapacity a zdroje uvnitř komise v oblasti, která souvisí s automobily. Vy jste v úvodu říkal, že nejste odborníkem, nejste technickým expertem, ale předpokládám, že jste určitě měl k dispozici odborníky. Vy jste říkal, že jste dříve pracoval v daňové oblasti, takže tam jste určitě také hledal podvody. Určitě jste měli experty, kteří vám pomáhali, takže já předpokládám, že jste měli také takovéto kapacity. Takže tady slyšíme, že je poměrně dlouhodobou záležitostí vytvořit ty testy, přinést odpovědi, technické odpovědi. Mně se zdá, že v USA jsou s tím trošičku rychlejší. Tady na této straně Atlantiku nám to trvá trochu dále, takže chci se vás zeptat, zda jste spokojeni s vašimi techniky, protože technologie se vyvíjí a nic není pořád stejné. Já si myslím, že komise je velmi dobře vybavená technickými odborníky, především když se můžeme spolehnout na kolegy ze společného výzkumného střediska. Ti jsou skutečně skvělí a navíc jsou nezávislí na průmyslových podnicích, kteří si vydělávají výrobou. Takže to byly opravdu nezaujaté důkazy a to, že jsme měli kolegy ze Společného výzkumného centra, kteří na tom pracovali, bylo skutečně klíčové. Potom pokud jde o NOx, oxidy dusíku, tak to nebylo nikde jinde na světě tak vysoko na pořadu priorit, eh, než eh, tedy v Evropě. Američanům to bylo jedno, Diesel je pro ně jen okrajová záležitost, dieselové motory, takže jsme měli problém si to srovnat, jak by to s nimi, jak rychle by postupovali, kdyby se zabývali touto oblastí. My jsme v tom byli dost osamoceně určitě bylo lepší, kdybychom mohli postupovat rychleji. Na druhé straně dlouho trvá také nějakou dobu, než to členské státy začnou aplikovat. A na to také potřebují čas a, a my to musíme také uvést cestou komitologie, kde potřebujeme podporu členských států a musíme se také postavit eh, velmi kritickým průmyslovým podnikům, kteří budou kritizovat úplně všechno, takže potřebujeme velmi přesvědčivé vědecké důkazy a to určitě trvá nějakou dobu. Ale myslím si, že kvalita a technická kvalifikace personálu, který na tom pracuje, je opravdu na nejvyšší úrovni. Another area, Chtěl jsem se zeptat na jinou věc. Homologace ve členských státech. Můžete komentovat eh, fenomén eh, hledání eh, homologačního fóra, kde země jako Lucembursko nebo Malta, kde se nevyrábí auta, homologují. A jak to může umožňovat těm jiným automobilkám si hledat, vybírat homologační já musím uh, uvést, že nejsem uh, nakloněn uh, tomuto výběru uh, fora, nicméně takto to je povoleno. Podle uh, zákona bohužel to je legální. Děkuji, já budu hovořit francouzsky. Okay. Um, dans les, les premières... V těch prvních odpovědích, které jste tady přednesli oba dva, říkáte, že jste nebyli informováni o podvodech s odpojovacími zařízeními, ale zároveň jste věděli, že je zde skutečný rozdíl mezi emisemi v laboratořích a emisemi z reálného provozu, takže to určitě svůj důvod mělo. Pokud jde o odhalování odpojovacích zařízení. Oba dva máte úplně stejnou písemnou odpověď na otázku 11. Oba dva říkáte, že je nemožné odhalit. Jak si můžete být tak jistí, že je nemožné odhalit? Když něco takového říkáte, znamená to, že docházelo k nějakému výzkumu. Dělali jste nějaký výzkum, zadali jste výzkum na odhalování těchto odpojovacích zařízení? Možná to slovo nemožné je trochu nejasné, protože v té době to bylo nemožné. Pro nás prostě nebylo možné tyto, tato zařízení odhalit ve smyslu, že jsme neměli prostředky odhalit. A nikdy jste se nezeptali třeba nebo nepožádali jste společné výzkumné středisko nebo někoho jiného, aby se pokusil tyto zařízení odhalit. Je to závažná záležitost, otázka veřejného zdraví. Nechtěli jste udělat něco takového, abyste se ujistili, že je správně uplatňována legislativa 715 2007? Já jsem jednou se ptal generálního ředitele společného výzkumného střediska a ptal jsem se, jestli na tom něco dělali a oni říkali, že ne. A vy jste je nežádali, aby to prošetřili? Ne. Protože jsme neměli ten pocit, že je to vědomé jednání, spíš jsme si mysleli, Pane Turmesi, vy jste na mém seznamu. Teď mluví paní Bonifej. Neměli jsme představu o tom, jak může fungovat takový nástroj a to byl důvod, proč bylo obtížné dát více informací ohledně toho, kde hledat. My jsme jen usilovali o to vysvětlit rozdíl mezi výsledky testů a výkonem v reálných podmínkách. Ale to je vše, co k tomu můžu říct. Ano, pokud to můžu doplnit. My jsme si byli vědomi toho, že je tam ten rozdíl. Já to potvrzuji, ale nikdo si nikdy nemyslel, že je to výsledek podvodu. Spíš jsme si mysleli, že je to výsledek flexibility těch testů. Já jsem se na začátku svého mandátu informoval, jaká je ta flexibilita. Například eh, třeba se nafoukly pneumatiky na maximum, které bylo povoleno, nebo se zase používaly užší pneumatiky. To prostě byly praktiky, které byly povoleny podle legislativy. Proto my jsme se spíš zaměřili na změnu legislativy, než na nějaké vyšetřování. Promiňte, ale ta legislativa je udělána z dobrého důvodu a je tam jasně řešena také otázka veřejného zdraví. Kdyby to byla otázka související s brzdným systémem vozidel, mysleli byste si, že je normálně povolit takovouto flexibilitu, která by mohla vést k nehodám? Možná ta otázka veřejného zdraví je pro vás eh, důležitější, ale ta flexibilita, eh, ta podle mě není na místě. Ano, já chápu, ale testovací cykly byly vytvořeny v 80. letech, na začátku 90. let. Tam se věnovala pozornost spíše bezpečnosti než emisím, především emise CO2, tehdy nebyly aktuální. A ty orgány, které udělují homologaci, musely ověřit, že vozidla odpovídají všem legislativním požadavkům, že dobře fungují brzdy, také to, že systémy emisí fungují dobře, správně. Stejně tak museli ověřovat, že zde není žádný eh, systém třeba antiblokáž eh, proti tedy blokování. To nemůže být vyloučeno. Je to povoleno. Zároveň museli ověřit také, že ty emisní systémy nemohou být vyřazeny ale to jsou technické prověrky, které musí zajistit eh, národní orgány. A komise kolem roku 2011-2012 zjistila, že jsou tam opravdu velké rozdíly, takže jsme změnili legislativu, protože to je náš úkol dělat legislativu a ne provádět technické kontroly. Tajány tehdy napsal členským státům dopis, kde píše, tady je tento problém, Uděláme tedy silnější legislativu, ale žádám národní orgány, aby prováděly lepší dohled nad trhem. Z roku 2012 zde máme tedy dopis tohoto znění od pana Tajányho. Děkuji paní Niebler. Děkuji, eh, paní předsedající. Eh, já mám otázku na pana Zorka. Pane Zorku, vy jste od roku 2005 do roku 2012 byl odpovědným generálním ředitelem a já bych se ještě jednou chtěl eh, zeptat, jak už o tom hovořili kolegové. My jsme tady měli také komisaře Verhoigena, který také eh, tady eh, dostal otázku k definici odpojovacích zařízení a tehdy řekl, že si myslí, že definice odpojovacích zařízení by byla prostě bývala příliš vágní z jeho pohledu, když e, nesl odpovědnost komisaře. A vy říkáte o opak, že to bylo jasně definováno. Takže já tomu prostě e, nerozumím, když je tady ten rozpor mezi vámi a vaším komisařem. Jak jste na to reagoval? Jednal se o důležitou e, záležitost. Bavili jste se o tom? Ale když to bylo tehdy už zřejmé, tedy eh, z pohledu vašeho komisaře, eh, že je třeba si to vysvětlit, proč eh, se potom nic neozřejmovalo? Když mi nařízení řekne, že je to, nebo když mi právní úřad řekne, že to je obecné ustanovení, tak jsem tomu svému právnímu úřadu v právní službě prostě věřil. Já to jednou zopakuji. Ale když váš eh, komisař má rozhodně eh, jiné pos, eh, mm, jiný názor k tomuto, tak je jasné, že jste na to museli narazit v rozhovoru s panem Freugenem. Ano, rozhovory byly, které skončily tím, že v právním textu ta formulace skončila tak, která byla považována za právně korektní a dostatečně všeobjímající. Dobře, nechme to tak, ono se to těžko uh, představí, ale, ale uh, každopádně to zapíšeme takto. Paní Šaldemoze, děkuji. Hovoříte o uh, flexibilitě v rámci legislativy a tak dále. Udělal jste někdy něco pro to, aby uh, to bylo méně flexibilní? Zvážil jste eh, vytvoření obecných zásad, eh, tak aby se zbavil té flexibility? Eh, flexibilitu umožňuje mm, nařízení, čili zákon. Takže mm, co obecné zásady komise budou snadno napadeny, které ji neumožní. My pro LTP ten zkušební cyklus, který dopadá mnohem lépe, ten jsme zavedli a přijeli jsme, ještě jsme eh, eh, k laboratorním zkouškám přidali eh, emise z reálného provozu. To bylo mnohem lepší, než vydávat snad soudně napadnutelné obecné zásady. No počkejte, ale vy říkáte, že existuje určitá flexibilita uvnitř legislativy. Pan Zurek říká, že ta legislativa byla jasná. No tak zjevně ne. Neboť automobilový průmysl a členské státy nic neudělali. Jako mně to není úplně jasné, takže se tam pana Zurka. Litujete něčeho, když se ohlédnete, vzhledem k tomu, že teď máme ten skandál? některé části toho uh, automobilového průmyslu podváděly. Mohl jste udělat něco na to, abyste uh, tomu zabránil? Já si myslím, že ti, eh, kteří něco udělali, by měli litovat. Takže ten systém je dokonalý a Jde o to, že průmysl podváděl. Nemyslíte, že že ten systém eh, měl to udělat více, aby se dalo zabránit podvodům. Já bych neříkal, že ten systém je dokonalý. Ale byl tak eh, dobrý, jak bylo možné ho tehdy vytvořit. Protože samozřejmě eh, zpětně můžete pojmenovat věci, které vás tehdy ani nenapadly. Pracuji také na a na homologační legislativě, tak aby se ta legislativa zlepšila do budoucna, tak abychom zabránili jinému skandálu a snažím se tady něco eh, dovědět a zjistit, co můžu udělat a vidím, že nemusím mít optimistická a potom co vás tady eh, vyslechnu. Co můžeme udělat, abychom eh, to nejdru, co je to nejdůležitější? Do budoucna máme komisi dát větší kompetence, nebo máme vůči ženským státům, protože ty zjevně nic nedělali. Co myslíte? s vašimi zkušenostmi. Já myslím, že ta slabá stránka není legislativa, ale její eh, vymáhání. Takže eh, tam jde eh, na odpovědnost těch, kteří to vymáhají, to znamená členské státy. A to je ta, ta, ta slabina, a možná, že kolega to doplní. Ano, ten legislativní systém byl jasný a, a Flexibilita je umožněna. Je zřejmé, že určitá flexibilita je povolena. A prostě obecnými zásadami my nemůžeme eh, klást další požadavky, eh, které neklade zákon, takže my jsme rozhodli, a ten systém nebyl dokonalý, eh, změnit zákon, to znamená změnit homologaci, protože ten starší homologační cyklus NEDC prostě byl zastaralý. Takže jsme se rozhodli jej nahradit něčím modernějším. Měl mu víc času? Takže myslíte si, že stačí změnit test, nebo ten systém bude eh, fungovat lépe do budoucna? Eh, jenom s novou legislativou, čili je lepší tam nechat tu flexibilitu pro automobilový průmysl. Já myslím, že vzhledem k těm eh, dvěma testům, to znamená VLTP plus Eh, systém eh, v reálných emisí pro NOXy, tak je to dostatečně robustní. Neříkám, že do budoucna to nebude eh, možné obelhat, ale teď je to robustní a to, co se dělo do posud, se s tím novým systémem stávat nebude. Takže to rozdělení odpovědnosti mezi členské státy a komisí podle vás není problém. Z tohoto hlediska vím, že jsou určité rozdíly v nových návrzích komise, ale eh, neznám všechny detaily. Samozřejmě můžeme eh, zlepšit lecos. Děkuji, pan Karinč. Děkuji. Já mám obecnou otázku. Odpovědnost, eh, kdo ji nakonec má protože tady je eh, obrovský eh, zmatek. Eh, my stanovíme něco zákonem, v reálném světě je něco úplně jiné, Nikdo nikdo si neláme hlavu nad tím, proč, co se to stalo a co je třeba změnit. JRC udělal studii před léty, myslím, že před rokem 2007, ohledně toho, že je tady rozdíl mezi silničními emisemi a laboratorními emisemi. To je mnohem dříve než směrnice Euro 5.6. Co se s tímto stalo? se to dostala. Eh, řekla komise, řekl nějaký komisař nebo celé kolegium, potlačte ty informace, pojďme dál. Proč se nestalo nic? Co se dělo uvnitř? Vy jste u toho byl. Dvě věci se děly. Já jsem eh, tehdy požádal GSE eh, o vytvoření vhodnějšího testu. Protože jsme řekli, že to, co eh, měříme našimi testy, eh, evidentně nám neposkytuje obraz o, o, o skutečnosti. Proto musíme udělat něco lepšího. A jakmile se udělal ten výzkum, tak bylo možné eh, přizpůsobit legislativu na to, co je možné zkoušet. Protože nemá smysl něco stanovovat, co nelze měřit podrobně. Takže V téhle věci se jednalo o, o snahu o nastavit nebo získat lepší instrumenty k snížení e, emisí automobilových. Pokud vás můžu přerušit, takže říkáte, že ne, že se nic nestalo, ale vy jste přijali opatření. Bylo politické rozhodnutí nebo nějaký tlak ze strany politiků, ze strany komisaře? Potlačte na informace, nevypouštějte, tohle není důležité? Vy říkáte ne tak já se nejsem vědom jakýho cokoliv takového. Dobře, takže zpětně můžeme říct, že tady spíš byl poměrně neefektivní systém a trvalo nějakých deset let, eh, než se vytvořil lepší test, je to tak? Ano. Dobře, takže tady máme neefektivní systém. A kdybyste měl říct, kdybyste měl hledat tu vinu tu kouřící zbraň. Proč je ten systém tak neefektivní? Pokud to není eh, kvůli odporu, tak kvůli čemu to tak dlouho trvalo? Musíte eh, mm, jistě mít nějaké poznatky, které by nám mohly eh, pomoci. My prostě uděláme zákon a co se stalo? Proč bychom měli dělat jakýkoliv zákon, když to nakonec zabředne takové neefektivitě? Tady jde o to, Eh, se během té, eh, že se během té doby vytvořila eh, celá řada automobilových technologií a staly se možné věci, které byly nemyslitelné v době, kdy ta pravidla byla vytvořena. Zejména pokud jde o rozvoj informatiky ve vozidle. Jsou mechanické věci, tak a s nimi nemůžete dělat věci, které jsou možné s informačními technologiemi. Takže já to vidím tak, že e, teprve sledujeme realitu e, svojí legislativou, svým závěsu vzhledem k technologickému vývoji. Za druhé, uznávám, že jsme se zabývali několika parametry a oxidy dusíku byly jenom jedním z nich. Na srdci nám ležela obdobná situace u oxidu uhličitého, protože tehdy oxid uhličitý sám byl předmětem eh, porušeného závazku ze strany automobilového průmyslu. My jsme s tím museli něco udělat. A týkalo se to také eh, částic. Takže my jsme nejenom museli vyvinout eh, jednorozměrový test, ale více rozměrový test, který nám poskytne obraz o skutečné ekologické výkonnosti vozidel. A to trvalo, protože několik oblastí technického poznání bylo třeba spojit a museli jsme také stanovit tento test tak, aby eh, to bylo prakticky proveditelné nejenom někde ve vědeckém, prostředí vědecké laboratoře, ale eh, i pokud jde o eh, nějaký homologační orgán a jeho vybavení. Mně samozřejmě nedělala radost ta doba, eh, jak to trvalo, ale zároveň bylo třeba eh, přihlédnout k tomu, co se děje mimo Evropu. Protože tehdy Japonsko a Korea zvyšovaly eh, vývoz do Evropy a my jsme se chtěli postarat o to, aby tato auta také odpovídala našim požadavkům, které klademe na evropský automobilový průmysl. Proto tehdy To byla celkově eh, široká, široká otázka. Nešlo o jednu jedinou věc. A já si myslím, že proto to trvalo déle, než to mělo trvat. A je tady jedna věčná pravda a sice, že eh, zákon vždy eh, je v závěsu za realitou. Pan Danc? Děkuji. Já se divím nad tím, co říkáte, že eh, členské eh, státy eh, jsou místo, kde je problém. Členské státy zjevně mezi sebou nesouhlasí ohledně spousty těch věcí. Jak vy chápete rozdíly mezi těmi odpojovacími zařízeními a těmi strategiemi, které vedou k napodobení odpojovacích zařízení, protože to první je zakázané, ale to druhé zjevně ne. To je těžké, eh, abych eh, vám odpověděl, protože jsem se na tím nikdy nezamýšlel. Tady přesně jde o to, že logika odpojovacího zařízení je obrácená než to, co jsme si mysleli. My jsme si mysleli, že, že je tady něco, co auto dělá stále, ovšem v určitých uh, uh, vyjmenovaných obdobích to lze vypnout, protože by to poškodilo motor. To, že automobilový průmysl to obrátil a řekl, že tady máme něco, co budeme, díky čemu projdeme jenom, u té, jenom díky čemu projdeme u té zkoušky, je prostě úplně obráceně. Takže oni vytvářeli odpojovací zařízení, která Eh, měla sloužit akorát k eh, schválení během zkoušky a během zbytku životnosti zařízení. Eh, to prostě fungovalo. Tady nef, tady nef, takže, takže my jsme si mysleli, že ta logika je úplně obráceně. Teprve zpětně jsme zjistili, že průmysl si to přečetl obráceně. No to je součást jádra problému tady výklad toho, co je a co není zákonné, protože eh, eh, výrobci mají jeden výklad, komise má jinou představu o eh, své úloze při implementaci a členské státy mají svůj vlastní výklad. Například to 22, tedy to o odpojení a recirkulace po 22 minutách, když ten test trvá 20 minut, to se zdá opravdu směšné. Německé úřady a, a italské úřady se liší výkladu toho, jestli je to le, eh, nelegální. Vy jste říkal, že členské státy eh, zodpovídají za výklad a implementaci tohohle. Jak na rozdíl výkladu se zdá poměrně eh, zásadně, pokud nejsme schopni tohle vyřešit, co byste řekl, že je třeba udělat? Myslíte, že je třeba vytvořit nějaký nový dohledový orgán třeba? Nebo myslíte, že touto cestou ne? Pro mě je těžké dávat radu, ale nepřemýšlel bych asi nad nějakým odděleným orgánem. Spíše bych přemýšlel nad něčím, co máme třeba v oblasti cel, když je celní úředník, když má nějak klasifikovat daný produkt, nedělají to sami, Obrátí se na zbylé celní úředníky a zeptají se jich, zda souhlasí s jimi navrhovanou klasifikací, protože na tom vnitřním trhu se na to musí takhle společně shodnout. Takže tady vlastně jde o výklad zákona nebo definici testu. Nedělá se to tedy na základě zodpovědnosti jednotlivce, který by to nikomu neřekl, ale vlastně by vznikl jakási, jakási síť, systém, kde ostatní by byli informováni a eh, hned by si taky eh, dali navzájem vědět, zda souhlasí nebo nesouhlasí, řekněme, jakési hlasování. To si myslím, že už by bylo zlepšením. A pomohlo by to také eh, navzájem jednotlivým orgánům ve členských zemích, protože by si byli vědomi Eh, možností, které existují jinde. <clears throat> Pan Petinelli, co k tomu řekne? Já si myslím, že jádrem eh, problému je, že cestovací cyklus byl zastaralý, takže bylo potřeba jej změnit. Eh, samozřejmě můžeme potom i zlepšit dohled nad trhem v pořádku. Ehm, existuje to i v některých návrzích komise, ale jádrem problému bylo, že testovací cyklus nebyl vhodný. <clears throat> Takže není možné lépe interpretovat nějaký zastaralý test. Ten vznikl prostě v 80. letech, kdy situace s emisemi byla jiná. Takže spíše než hledat lepší interpretaci, je potřeba začít znovu s novým testem. Ale jsou i nějaké návrhy tedy pro zlepšení dohledu nad trhem. Děkuji. Ve vaší odpovědi na otázku číslo dva říkáte, že Evropský parlament nikdy ne potvrdil to spoždění, ale není tomu tak. My jsme eh, schválili text, kde stojí, že reálné řízení a testy, které odráží reálné řízení, existují a je potřeba je eh, začít uplatňovat bez odkladu. A tenhle ten eh, text jsme schválili v prosinci 2013. Takže proč Evropská komise spozdila zavedení testu RDE o dalších řadu let? Ke žádnému spoždění v zavedení nedošlo. Museli jsme prostě eh, věnovat čas pro vytvoření takto komplexního postupu. Ehm, mí kolegové eh, vám mohou poskytnout více informací z technického eh, pohledu, ale já vám mohu říci, že bylo extrémně těžké předložit takovýto test RDE, který by opravdu fungoval takže to bylo prostě komplexní a proto to trvalo déle. Ve chvíli, kdy byla dokončena technická práce, je také potřeba získat schválení ze strany členských států. To také trvá nějaké měsíce. My jsme vlastně to předložilo v květnu 2015, první diskuse eh, v členských měsících potom ještě trvají pár měsíců, takže když se podíte na to, jak dlouho trvá technické nařízení v jakékoliv oblasti, v Evropské unii, tak eh, prostě je zřejmé, že tady nedošlo k žádnému spoždění. Eh, Tohle to mělo být eh, připraveno v roce 2012. Ve sdělení komise vlastně eh, to bylo takhle naplánováno. Proč jste to naplánování tedy měnili? Sorry. Mm, ve sdělení komise, na které odkazujete, my jsme prostě před rokem 2014 navrhovali komplementární nějaká e, opatření a to jsme udělali. Do roku 2014 jsme nastartovali také diskuse v členských zemích. Ty trvaly déle, než jsme naplánovali, takže diskuse skončily v květnu 2015. Ale my jsme to tedy navrhli na konci roku 2014. Ta přesná, eh, přesné, přesná data si nepamatuji, ale tak nějak to bylo prostě na přelomu roku 2014 a 15. Pane Petinelli, já tady ale hovořím o tom dopise z roku 2012, respektive o e-mailu. Vy říkáte, že jste o něm informován nebyl, ale kdybyste byl informován, tak měl jste na to nějak reagovat. Já si toho nejsem vědom, já jsem, já jsem ji prostě, ne, nemohu to vyhodnotit, pokud to před sebou neuvidím. Možná byste jim mohla poslat ten e-mail a on vám odpoví písemně. Je to tak v pořádku? To je ten e-mail o tom teplotním okně. Pan Carlos, děkuji. Teď bych se zeptal, jak vnímáte roli členských zemí. Máme zákony, které je potřeba vymáhat. Pokud eh, je nevymáháme, máme tedy instituci, které se říká komise a ta eh, eh, vynucuje vymáhání zákona. Tady jde o emisní standardy u výrobců. Členské státy jsou zodpovědné za to, aby zajistili, že tomu tak je, že výrobci dodržují emisní normy a v případě, a, a samozřejmě nad nimi má zase dohled komise. Takže ať už členské státy něco dělali nebo nedělali, co jste jim říkali vy, že by dělat měli za posledních deset let? Když jste si uvědomili, že tam jsou rozdíly mezi emisemi, které vidíte v laboratoři a které existují v atmosféře. Kdybych tady nebyl v naslyšení, tak bych vám řekl, běžte někam s těmi uh, vašimi vysvětleními, ale jsem naslyšení, tak to neřeknu. Já nemůžu, jestli tohle to můžete nazvat um, nedostatečným systémem kontrol, protože um, prostě to, co očekáváte od nějakého zákona, nemá ten kýžený dopad. My to vnímáme tak, že vlastně šlo o omezení eh, výfukových plynů NOx a tím bychom tedy dosáhli eh, lepší kvality vzduchu. Já si nejsem vědom toho, že by existovala nějaká záměrná strategie nějakého členského státu nedodržet tuto povinnost. Asi tady o tohle jde. Mně, jde vlastně, mně vůbec nejde o nějaké záměrné porušení, Prostě faktem je, že kvalita vzduchu není taková, jaká by měla být. Ať už je to záměrné nebo nezáměrné, porušuje to zákon. A my řekneme, aha, no tak nic. Když nechcete, aby jste dělali něco špatného, tak eh, to špatné není. Pokud členské státy transponují směrnici do svého vnitrostátního práva správně, a pokud existují eh, orgány, které tato pravidla uplatňují, tak není důvod pro to, aby komise spustila nějaká řízení. Takže dobře, české státy transponovaly, dobře, byrokraticky to je všechno v pořádku, můžeme si to očkrtovat, ale prostě ten vzduch je strašný. Takže buď ty papíry jsou špatně, A nebo nevím, protože pokud ten vzduch je špatný, vy tak monitorujete kvalitu vzduchu. Pokud je špatná kvalita vzduchu ve městech, ne protože tam je prostě moc nějakých veverek, které eh, emitují metan, a tak eh, asi můžete očekávat, že to souvisí s něčím jiným. To, co my jsme popsali jako testovací postup, který má otestovat, zda auto má takovýto výkon či nikoli, nebyl prostě správný, nebyl vhodný test. To už jsme dobře vysvětlili. A proto jsme se snažili předložit lepší nástroj, který by nám pomohl zajistit, že otestujeme tedy vozidla správně tak, aby naplňovala zákony. Potom samozřejmě posléze se ukázalo, že na straně výrobců existovala právě tahle ta záměrná strategie, aby ta auta se chovala jinak v době toho testu a v době mimo test. To je čím dál zajímavější. Vy tady vlastně říkáte, že ten testovací eh, postup, eh, který se používal, byl tady úplně mimo mísu. Takže vy jste deset let pracovali na tom, abyste jej zlepšili. Dobře, to už jako známe. Napadlo v téhleté době někoho, že by stálo za to informovat veřejnost o tom, že možná ta auta, která kupují, vůbec e, nejsou taková, jak slibují. Napadlo někoho také říci veřejnosti, že kvalita vzduchu je úplně jiná, než očekávají? A navíc tady samozřejmě musíme spolehnout se na informace, e, e, které vy tady zmiňujete, že to je pravda a to, že by nikdo eh, nic neudělal záměrně zlého, nebo špatného. Já si vůbec nepamatuju na žádnou informační eh, kampaň za poslední 10-15 let. Prostě vůbec nic jsem o téhle věci neslyšel, dokud eh, američani neupozornili na to masivní podvádění. Zdá se ale, že v komisi to e, nějak všichni věděli, ale prostě nepovažovali za nutné o tom nikoho informovat. Ve sdělení komise, parlamentu a radě komise říká, v nedávných letech se projevilo, že stávající postupy pro testování spotřeby automobilů a jejich emise nejsou dostatečně reprezentativní pro jízdu v reálné situaci. Takže my jsme poskytli sdělení komise v nedávných letech se ukázalo, že stávající postupy, které používáme pro měření emisí a spotřeby automobilů, nejsou dostatečně reprezentativní já když že nejsou dostatečně reprezentativní, já nevím, to pro mě neznamená eh, jako, eh, tak zemřu kvůli těm emisím, nebo co bude. To, to je eh, naprosto nevypovídající. Pak je tam ještě další odstavec. Navíc řada členských států nenaplňuje normy stanovené pro kvalitu vzduchu a pro koncentraci škodlivin. Tohle je sdělení, které předložila komise parlamentu a radě. Eh, dobrá, děkuji. Takže eh, řekněme, eh, tak trošku jsme tedy nějaké povědomí o tom měli. A poslední otázku položí pan Turms. Já si myslím, že máme důkazy o tom, že neříkáte pravdu. My zde máme září z roku 2010 eh, ten e-mail říká, že ehm, podvádění cyklu, eh, cyklu je eh, pravděpodobně k němu dochází u většiny motorů. A to už bylo jasné v září 2010. V kopii to šlo i na DG Enterprise. Vracíme se už ke staré otázce. Vy říkáte, že jste se snažil zjistit, zda docházelo k podvádění v tom testovacím cyklu. A přitom nějaký e, úřední komise navrhuje následující. E, zkoušeli jste někdy zkoušet e, e, testovat ta vozidla podle NEDC? A to je přesně to, co udělali američani v roce 2015. Američani taky neměli žádné důkazy o tom, že tam jsou odpojovací zařízení. Co udělali američani v roce 2015? Proč jste to neudělali v září roku 2010? Protože to bylo navrhováno. A vy jste to měl na stole, pane Zurek. No tak já jsem to na stole neměl. Možná to měl na stole jiný úředník z DG Enterprise. Já jsem eh, nežádal o eh, otázku o podvodů. Já jsem spíše hovořil vlastně o celkových testovacích. Prosím vás, ta otázka je jiná. Věděla komise k tomu, že dochází k masivnímu podvádění v testovacích cyklech? To je přesně, co vědělo JRC a vy jste se vůbec, to bylo v roce 2010, a vy jste se vůbec nesnažili udělat ten jeden test, který by vám i v roce 2010 jasně prokázal to, co potom objevili američani. Takže tady máme dvě věci, dvě vrstvy. Na DG Enterprise vy, pan Tajany a další, vy jste věděli velmi dobře, co byste měli udělat a neudělali jste to. Rozhodli jste se ne, nezveřejnit detailní data. Kdo z vás to byl? Protože jiní úředníci už tady říkali, musíme tohleto okamžitě řešit, a nejlepší způsob, jak to udělat, bylo zveřejnit detailní údaje. Takže proč jste přinutili JRC k tomu, aby to nezveřejnil, tahle ta detailní, ty detailní údaje? To by vytvořilo prostě vlastně situaci, která, která potom stejně nastala v roce 2015. Vy jste to všechno věděli a chtěli jste obránit automobilový průmysl? Tak takhle bych to určitě neřekl. Například termín cycle beating jsem slyšel poprvé v lednu tohoto roku. Prosím vás, máte to tady v tomto e-mailu. Vaši zaměstnanci o tom hovoří a nikdo, nikdo to neřekne svým nadřízeným. To není možné. Paní předsedkyně, jaký tady máme problém? Pan Petinelli říká, že existují stovky mailů přesně v tom období od eh, února 2010 až do konce roku 2010. Jo? Najednou nemáme žádné maily. Takže jediný způsob, jak pochopit, zda má teorie správná, že pan Zurek, Tajany a další, vy jste byli koupeni. A že tam vlastně ty výměny mezi či eh, to rozhodnutí nevyužít eh, e NEDC, e my prostě potřebujeme ty maily z tohoto období. A tady jsme opravdu v jádru toho skandálu, v jádru špatné zprávy a řízení, eh, ke kterému došlo na komisi. Jen k těm e-mailům, abychom si byli jisti. Já si myslím, že to je vědomá strategie od komise nedat nám k dispozici ty maily z toho klíčového období. Já už tedy nejsem v komisi, to za prvé. Za druhé, já jsem nikdy neinstruoval nikoho z, ze společného výzkumného střediska, ať pozitivně či negativně. Takže to byla paní Lalis, která přijala to rozhodnutí. To já nevím. To je zajímavé, vy jste konfrontováni s největším eh, podvodem v dějinách a nic o tom nevíte. Všechny maily svědčí o tom, že se tu informace měli. Neměli. Vy lžete, když to říkáte. No ne, já mám dokumenty, já tady mám jeden, druhý dokument, podívejte se, tady jsou důkazy, že jste věděli. Ne, nemůžete předpokládat, že si čtu každý e-mail, který dorazí na DG Enterprise. To je má odpověď. Dobře, tak ale musíme si vyslechnout paní Lalis. Paní Lalis, pokud pan Zurek o něčem nevěděl a nic si nepamatuje, tak si prostě musíme vyslechnout paní Lalis. Protože pan Petinelli tehdy nebyl v té době v té, této pozici. Pokud je to formální žádost, tak to vyřešíme na příštím setkání koordinátorů. Já si myslím, že tím jsme dospěli k závěru velmi zajímavého slyšení pane Zoreku, pane Petinelli, děkuji za to, že jste přišli a zodpověděli naše dotazy a jako vždy další otázky ještě budou následovat a budou se pravděpodobně týkat nějakých e-mailů. Uděláme si krátkou zdravotní přestávku na dvě minuty a potom budeme pokračovat.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 Ehm, Vážení kolegové, teď přistoupíme k druhé části našeho slyšení. Jsem velmi ráda, že zde mohu přivítat pana Jose Delbekaho. Od té doby, co máme úřad eh, pro klima, tak eh, je zodpovědný za toto téma. Já mu tedy dám nejdříve slovo pro stručný úvod a potom přistoupíme k otázkám. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den vám všem, jsem opravdu rád, že zde mohu být a určitě vás nepřekvapí, že se budu zaměřovat na CO2 a ne na oxidy dusíku. Poslal jsem písemné odpovědi na otázky, které jste nám předali, takže se na to pak můžeme podívat, ale ještě předtím bych rád zmínil tři body ve své úvodní řeči. Ale ještě než to udělám, tak bych rád zdůraznil, jak moc byl tento nástroj klíčový při plnění cílu pro rok 2020 a bude klíčový také pro dosažení cílů pro rok 2030. Je tedy důležité, abychom ten nástroj vypracovali skutečně správně a aby přispěl ke snížení emisí, na kterém se dohodly naše hlavy států a vlád a máme legislativu na stole, která má za cíl dokončit tuto část práce. Tři poznámky. První se týká nedostatku v postupu testování emisí. Víte, že cíle pro snižování emisí CO2 vycházejí z testovacího cyklu NEDC, nový evropský testovací cyklus a víme, že tento cyklus má jisté slabiny. A když jsme vypracovávali kolem roku 2005 tu naši legislativu, tak jsme věděli, že jsou zde dva problémy. Kvalita ovzduší a emise CO2. A věděli jsme, že testovací cyklus NEDC není ideální. Ale mohli jsme si vybrat, buď budeme pokračovat dále, anebo budeme nejdříve pracovat na lepším testovacím cyklu a teprve potom na tom začneme pracovat. Ale vyvinutí nového testovacího cyklu něco trvá, takže jsme se rozhodli, že na základě NEDC předložíme návrh pro snížení emisí do roku 2020, ale zároveň začneme pracovat na VLTP, na poli OSN, to bylo mezi tím tedy přijato, ten testovací cyklus VLTP. My jsme ho přijeli v Evropské komisi, předložili jsme ho výboru a výbor v červnu 2016 jej také odhlasoval a teď jsme tedy v konečné fázi přípravy VLTP a to je velmi důležité pro nové nařízení, které připracujeme, připravujeme a určitě jste si všimli, že je to v našem pracovním plánu pro příští rok. Tam předložíme nový návrh pro nové období, to znamená pro období do roku 2030 a tento návrh už bude vycházet z VLTP a tím se zásadně změní způsob testování emisí CO2 a testu spotřeby, především pokud jde o přísnost a transparentnost testovacích podmínek. Přinese to realističtější údaje o spotřebě a to je věc, kterou potřebujeme a je to zásadní proto, abychom mohli přestat provádět NEDC a začít se věnovat VLTP. A to mě přivádí k té druhé otázce. A sice my máme tu současnou legislativu založenou na NEDC cyklu a pozorujeme rostoucí propad mezi homologací a reálným provozem a jsou k tomu různé důvody. Za prvé, jsou tam velmi nešťastné tolerance při tom testovacím postupu NEDC a výrobci toho využívají a my to víme. My odhadujeme ten rozdíl mezi reálnými podmínkami a laboratorními podmínkami, ale zatím ještě nemáme žádné důkazy, které by svědčily o záměrné manipulaci testu NEDC. Prostě jde jen o to, že sám ten test NEDC není dokonalý, ale je jasné, že výrobci podnikli jisté kroky, které tedy přímo nepřispívaly k duchu směrnice a k cílům této směrnice. Co víme tedy teď? Nemáme žádné důkazy, ale víme, že probíhá vyšetřování v několika členských státech, jsme s nimi v kontaktu, aktualizujeme své informace a studujeme co tedy si máme vzít jako ponaučení z VLTP? Co budeme dělat v rámci VLTP? Potřebujeme nový monitorovací mechanismus, abychom mohli neustále kontrolovat, zda nový laboratorní test VLTP pořád ještě je rozhodující reprezentativní pro to období, o kterém hovoříme. Musí to být eh, také zahrnuto v rámcovém nařízení o homologaci, které je teď na stole parlamentu i rady. Doufáme, že se ta práce na tom urychlí, ale také, že Evropský parlament nás velmi aktivně podpoří při práci na tomto monitorovacím mechanismu, který bude neustále kontrolovat, zda laboratorní testy VLTP odpovídají realitě. Zároveň pracujeme také na mechanismu dohledu nad trhem, takže můžeme říci, že laboratorní test VLTP je nástroj ex ante, ale jakmile už je udělena homologace, tak potřebujeme dohled, tržní dohled eh, nad vozidly, které se pohybují po silnicích, pokud jde o jejich emise CO2 a jejich spotřebu a na tom velmi aktivně pracujeme. komisař Mojtas eh, vytvořil vědecký poradní mechanismus a tento vědecký poradní mechanismus poskytuje rady, poradenství politikům a první rada se bude týkat právě tržního dohledu nad emisemi CO2 a spotřebou paliva. Do konce tohoto měsíce očekáváme vědeckou radu od tohoto vědeckého poradního mechanismu. Takže půjdeme tedy cestou VLTP a potom budeme mít ještě tedy ten tržní dohled. A můj poslední bod, to je otázka, která byla obsažena i v těch písemných otázkách. Je zde nějaký rozpor mezi cíly v oblasti kvality ovzduší a klimatu? My si myslíme, že ne, ale Nařízení o CO2 je trošičku jiné než nařízení o NOx. Ta legislativa o CO2 respektuje technologickou neutralitu automobilů a je na výrobcích automobilů, aby se sami rozhodli, jakým způsobem budou omezovat emise CO2. My víme, že tyto motory mají vyšší efektivitu spalování, ale zároveň pro tedy tyto dýzlové motory musíme používat eh, systém eh, zpracování tedy těch výfukových plynů, aby se snížila emise CO2. Nejde tedy o to, že by zde se nějak eh, upřednostňovalo nějaké zařízení, dýzlová auta nebo benzínová auta nebo elektromobily, a my se toho budeme držet eh, i ve svém dalším návrhu. Podíl dýzlových vozů byl vždycky asi tak 50%, dýzl, benzín je to 50 na 50 od roku 2005 a od začátku našeho nařízení nepozorujeme, že by pokles, nebo tedy, že by podíl dýzlových eh, motorů nějakým způsobem zásadně vzrostl či se snížil. Jsou zde jisté změny, ale to spíše kvůli národním daňovým systémům, ne kvůli nařízením o CO2. Teď tedy znovu pracujeme na mobilitě s nízkými emisemi. Určitě jste to i pozorovali a hodně tedy sázíme také na lepší kvalitu ovzduší, především ve městech. A to je také součástí naší komplexní strategie na nízkoemisních eh, automobilech či automobilech s nulovými emisemi. Doufáme, že to budeme mít už brzy na stole. Děkuji. Děkuji. A jako první má slovo náš zpravodaj, pan Herbrandy. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Dalbeka, že jste přišel do našeho výboru. Sehráli jste velmi zajímavou roli v rámci DG Envy a teď v rámci DG Climate, a to už od roku 2003. Rád bych se vás zeptal především na to, co se stalo od chvíle, kdy jste napsal dopis vašemu kolegovi, panu Zurekovi, a to bylo už v září roku 2008 o těch velkých rozdílech testovacích výsledcích, nebo tedy ve výsledcích testů a také o odpojovacích strategiích. V DGNV vás bylo několik, kteří jste si byli plně vědomi toho, co se děje. Přesto komisi trvalo až do roku 2011, než začala skutečně seriózně pracovat na testech RDE. Můžete nám vysvětlit, co se stalo v těchto třech letech a snažili jste se nějaký ten proces, nějak ten proces mezi tím urychlit? Omlouvám se, okamžitě prosím odpovídejte. Děkuji. Já si myslím, že v tisku také se objevovaly články o vhodné povaze testů, které jsme měli. Nicméně v DG Klima a DG Envy jsme nebyli zodpovědní za tu část legislativy, která se týkala oxidu dusíku. My jsme spolupracovali s ostatními ředitelstvími. Pokud o ten dopis, tak eh, to já si aktivně úplně nepamatuju, ale já jsem psal panu Zurekovi kvůli tomu, že jsme si kladli jisté otázky. Jednak jsme měli strach o dosažení těch cílů, které jsme si vytýčili v rámci kvality ovzduší a v rámci emisí CO2, ale zároveň jsme hledali silné důkazy, které jsme potřebovali předložit eh, všem těm, eh, kterým jsme chtěli říci, že je potřeba, aby dělali více. Takže v tomto smyslu jsem se obrátil na svého kolegu. My to tak v komisi běžně děláme. My jsme nebyli tedy přímo zodpovědní, ale také se nás to dotýkalo, takže proto jsme mu napsali, aby zahájil tato šetření ve spolupráci s členskými státy, s výzkumnými úřady a tak dále. Teď to vidíme i v USA, kde také se připravuje podobná legislativa. Co k tomu můžu dodat? Já si myslím, že jsme věnovali velkou pozornost tomu, abychom měli obě věci regulovány stejným způsobem, který by tedy nebyl v rozporu. Především NOx a legislativa na ochranu ovzduší a legislativa CO2. Já se omluvám, že vás přerušuji, ale později z vašeho ředitelství někdo také psal dopisy DG Enterprise, hodně se tedy zaměřoval na ty testovací cykly a žádal, aby DG Enterprise toho dělalo více, než dělá. Vy jste tehdy už byl na DG Klima, diskutoval jste o tom někdy s panem Falkenbergem z DGNV? byl jste frustrován tím, že tam na DG Enterprise eh, se tomuto tématu příliš nevěnují? Řešili jsme to na běžných zasedáních mezi našimi ředitelstvími, ale já jsem nevěnoval zvláštní pozornost této záležitosti. Když jsem byl zodpovědný za kvalitu ovzduší, tak to byla moje práce a Zabýval jsem se tím, ale jak jste velmi správně řekl, potom to po mně převzal kolega Karl Falkenberg a my jsme se potom obraceli na Deg Enterprise nebo na, teď tedy na DG Growth a Nemá smysl pracovat eh, na klimatu, když nám zároveň tedy klesá kvalita ovzduší. Obojí musí jít ruku v ruce. A pravidelně jste o tom diskutovali. Dobře. Další věc. Vy jste právě nám řekl, že tam není nějaký rozpor mezi eh, kvalitou ovzduší a CO2. Znovu tedy, nemyslíte si, že kvůli tomu, že se Evropská unie tolik zaměřovala na CO2, tak eh, další emise ovlivňující kvalitu ovzduší, konkrétně NOx, byly trošičku zanedbávány. Nemyslíte si to? Pochopil jsem to dobře? Ano, pochopil jste to dobře. Já si myslím, že data, která jsme nazbírali, o tom nesvědčí. Zároveň jsme tedy hodně trvali na tom, eh, aby u dýzlových automobilů byly dodány mechanismy tedy na snižování těchto emisí ale máme také v tom nařízení pro CO2 zakotven princip technické nebo technologické neutrality. Děkuji, pan Salba. Děkuji, pane Delbeke. Otázka, kterou už jsem položil předcházejícím generálním ředitelům, kteří zde byli. Máte pocit, že v nařízení 115 roku 2007 je trošičku nejasná definice takových pojmů, jako je normální použití anebo oprávněné použití s cílem chránit motor před poškozením. Myslíte si, že je tato definice dostatečně jasná, anebo je to podle vás trochu vágní? V našem specifickém nařízení o CO2 tato otázka nevyvstala, protože my jsme spadali pod nařízení o homologaci, které specificky vylučovalo využívání takových mechanismů, jako jsou odpojovací zařízení a tak dále. V našem specifickém nařízení o CO2 jsme měli pouze obecnou formulaci, která byla tedy začleněna pod eh, homologační nařízení, za které byli zodpovědní kolegové z DG Growth a v rámci toho jsme vypracovávali naše nařízení o CO2. V tom tedy nebylo nic specifického, ale bylo jasné, že nelegální zařízení, podvodná zařízení nebyla dovolená v rámci naší rámcové legislativy. Děkuji. Měl jste někdy nějaké podezření, že dochází k podvodnému jednání, kdy výrobci automobilů manipulují emise? Měl jste někdy pocit podezření, že se něco dělá nelegálně, že je tam něco divného? Víte, že na základě našeho nařízení nebo tedy, že základem našeho nařízení o CO2 je testovací cyklus NEDC a tam eh, zákonodárce měl nebo ponechal určitou flexibilitu. A by jsme tehdy byli znepokojeni, už když jsme vypracovávali naše legislativu, tato záležitost nás znepokojovala a proto jsme na to upozorňovali s ohledem na blížící se revize těchto nařízení. Ten testovací cyklus NEDC explicitně umožňuje jistou flexibilitu, kterou my bychom rádi omezili. A právě to dosáhneme testem VLTP. Děkuji. Setkal jste se někdy v Evropské komisi s nějakým odporem, aby se řešily emise NOx v osobních automobilech? Ne, s ničím takovým jsem se nesetkal, s žádným odporem. My jsme předložili své argumenty, vycházeli jsme z nového testovacího cyklu a z těch eh, investic, které do toho směřovaly. To by ten problém vyřešilo. My jsme byli samozřejmě překvapeni, když byly předloženy důkazy o existenci a používání odpojovacích zařízení. Byli jsme šokováni stejně jako vy, že se něco takového stává, ale nic takového jsme neočekávali když jsme sledovali uplatňování té naší směrnice. Děkuji, pan Karins. Já vám děkuji. Pane Dolbéke, já jsem váš příznivce. Eh, napsal jsem tuto knížku, kterou jste eh, redigoval s kolegem Petrem Físem. Eh, vyšlo to ne v souvislosti s tímto výborem, je velmi dobře napsaná a myslím, že velmi pěkně vysvětluje co děláte, takže vám blahopřeji eh, k tomuto. Pokud je o vaši činnost, tak eh, zdá se, že ty argumenty, které jste předložil ve své knize ohledně toho, proč v Evropě eh, musíme se postavit do čela boje s klimatickými změnami, je zřejmé. My se v Evropské unii úspěšně snížili eh, emise oxidu uhličitého. Ale eh, musím eh, mm, si přiznat, že jedna z obtíží při snižování těch emisí CO2 je, jsou určité takové vedlejší škody, abych mm, použil vojenský termín, možná nevhodně. To, co říkáte, na jednu stranu dává smysl. Neexistuje eh, eh nějaký eh, vzájemný kompromis mezi eh, oxidu sítku a oxidem uhličitým v vzduchu. Ale v teorii to tak nemusí být, ale v reálném světě se ukazuje, že to tak bylo. I když byl snížen oxid uhličitý, tak zjištění vzduchu se zhoršilo. A možná ehm, to mělo být technologicky neutrální, ale bylo kuriozní, že Evropská unie se vzala takový signál, že eh, členské státy dali nižší daň na diesel. Diesel je ehm, levnější, efektivnější a spotřebitelé tedy kupují eh, dieselová vozidla a výrobci eh, udělají to, co spotřebitelé chtějí. Takže cílem eh, bylo snížit CO2 a k tomu samozřejmě diesel vedl, ale vůbec se neklad důraz na kvalitu ovzduší. Jak eh, byste na tohle to zareagoval? K tomu prvnímu ano. Emise eh, oxidu uhličitého z dopravy klesly od roku 2007 až 2008. Ne tak rychle jako v jiných sektorech, nicméně opravdu to mm, přínos mělo. Jak říkáte, ty vedlejší škody? Tak já jsem se pokusil úvodem mm, říci, mm, že jde spíše o daňový eh, systém členských států. A vy tady hovoříte o vzduchu, který eh, dýcháme v Bruselu. Tady máme eh, odstup, tady jinou daň mm, na paliva, na benzín a naftu. Potom jsou tady také firmní vozidla, která jsou uh, předmětem eh, výhodného daňového režimu. Většina eh, z nich je, jsou eh, dýzová vozidla a polovina aut na cestě jsou firmní vozidla tady na silnici. Takže my se opravdu snažíme nedávat patřičnou přednost naftovým vozidlům, ale efektivita využití paliva eh, u dýzlu je trochu lepší než u eh, benzínu, takže nebylo neracionální eh, trvat na této efektivitě, ale zároveň jsme chtěli ty systémy úpravy fukových plynů zavést. A teď si myslíme, že Euro 6 už vedlo téměř ke odstranění toho cenového rozdílu. Vy neodpovídáte přímo, ale nepřímo říkáte, že tady byl tlak eh, k eh, snížení emisí CO2. Členské státy, zlé členské státy bych řekl, snížily daně eh, z nafty a výsledek je, že opravdu se snížil oxid uhličitý. To, o tom se tady nebavím. Já to nespochybnuju. Zase, že to tak opravdu je. Dobrá. Ale problém je, je kvůli tomu, že jsme snížili osvětu důležitý a všichni si mysleli, že to je prostřednictvím, že to je lepší eh, eh, nasazením dýzlu, než udělat lehčí eh, benzínová auta a tak dále, tak máme situaci, kterou máme. Je to tak trochu jako biopaliv. Nařídili jsme až 10% biopaliv v první generace. Teď si uvědomujeme, ježiš, Ono to je energeticky náročnější vyrobit tato biopaliva a máme tady problémy s využitím půdy a s potravinami. Pojďme na druhou generaci. Ale půlmysl investoval a tak si tady uh, lámeme hlavu. Takže mně se zdá, že naše eh, snaha jde správným směrem, ale možná trošku úzce. A připusme si to, možná je to příliš úzké, nestačí eh, to ušetřit pro budoucí generace. Podívejte se na ty chudáky, eh, kteří žijí dnes, jako jsme my. Já si myslím, že musíme srovnávat daná časová období eh, od doby, kdy jsme eh, spustili naši legislativu, nevidíme, že by se šířila více dieselová vozidla než předtím. Ještě nedávna analýza ukazuje, že průměrná spotřeba všech vozidel klesla. Protože auta jsou lehčí, lépe, mají lepší aerodynamiku a tak dále. Nicméně ten princip, eh, kterého se dotýkáte, je princip technologické neutrality. Ať už eh, dáte větší přednost jednou vozidlu před jiným, nebo tak. A my v komisi eh, v rámci svého návrhu to teď studujeme a Chceme být i nadále eh, převážně technologicky neutrální, ale jsou auta, která chceme dostat na trh, protože jsou nemořádně přitažlivá, jak pokud jde o kvalitu vzduchu, tak pokud jde o oxid uhličitý. Proto eh, chceme to eh, vozidlo s nulovými emisemi. Hmm, to by mělo tím bychom se eh, mohli vyhnout těm zvracením efektům, ke kterým dochází. A dnes eh, s těmi dnešními čísly to eh, No, tak nevypadá. Já musím být teď přísnější eh, ve druhé části tohoto slyšení. A teď tady paní Bonefa. Budu hovořit francouzsky. Euh, Rozumíte, tak to je skvěle. Řízení NOx a CO2 spadá pod kompetenci dvou různých generálních ředitelství. To je pro nás dost uh, nepochopitelné, protože musíme bojovat proti veškerému znečištění. A připadá mě to také trochu kontraproduktivní. Teď se hovoří o velkém technologickém vývoji, pokud jde o CO2 a pokud jde o NOx, tak to bylo přece také velmi známé. Od roku 2003 už se zveřejňují zprávy o škodlivých účinku NOx na ovzduší. Nepřijde vám to trošičku kontraproduktivní? Děkuji, já ale odpovím anglicky. Nemyslím si, že tohle by měl být eh, zdroj obav a vysvětlím proč. Eh, máme tady eh, přísné limity, ať už o PP, jde o PPM nebo o tak dále. A to nelze překročit. Takže když se to auto uvede na trh, tak se zkouší, jestli eh, opravdu eh, je dodržen eh, tento limit emisní. Pokud ne, tak nelze uvést to na trh. Ovšem to, co jsme viděli u toho skandálu, potom byly vytvořeny národní vyšetřovací komise, které se zabývaly těmi testy za reálného provozu a tam se ukázalo, že legislativa nebyla uplatňována správně. Regulace oxidu uhličitého je odlišná, protože to eh, souvisí eh, se spotřebou. Čím nižší spotřeba, tím lépe, takže tam neexistuje žádný konkrétní limit, přes který eh, už nemůžete dát auto na trh, tak jak to je u částic, u částic a u NOXu ne u oxidu uhličitého, ale z ty eh, eh, skutečné emise, to je problém, to uznávám, ale trochu se to liší od toho tvrzení, že eh, ta častice, ty částice a, a noxy by měly být stejně jako CO2. Pane Telbeke, v těch testech na vozidlech jsme si uvědomili, že pokud je oxidy dusíku i CO2, tak vozidla nedodržují evropskou legislativu a u těchto automobilů platí, že pořád nebyly staženy z trhu. Tak já bych tak trochu kvalifikoval to, co říkáte. Pokud jde o oxid uhličitého, oxid uhličitý, tak neexistuje eh, žádný doklad o tom, že se stalo něco nelegálního zatím. Já doufám, že k tomu nedojde. Nicméně eh, nedošlo k žádné nelegální aktivitě. V rámci té flexibility, kterou předpokládá legislativa, tu e, příliš e, vyčerpal tedy e, automobilový průmysl. Není to ilegální, ale je to flexibilní. Když jsme řidiči a jsme flexibilní, je tam omezeno, omezena rychlost na 50 a my jedeme 75. Co budeme potom říkat policistům? Buďte trošku flexibilní, no tak prostě to je otázka jen termínu, prostě právně to není v pořádku. Uh, no, vymáhání legislativy uh, lze provádět pouze podle uh, textu legislativy. A my litujeme toho, ale NEDC a celá ta konstrukce umožňuje takovou flexibilitu. Příliš eh, tedy eh, velkoryse ve srovnání s tím, co teď víme. Takže proto eh, chceme upravit nebo opravit tento uh, nedostatek. Já se teď vrátím k té odpovědi na otázku 5, kde citujete v této otázce žádost na uh, společné výzkumné středisko, aby vyvinuli technologii na odhalování odpojovacích eh, zařízení. Můžete to trošičku rozvést? Máte už nějaký kalendář? Eh, Vztahuje se to jen na CO2 nebo na všechny emise, včetně NOx? Um, well, the, we, we work with the... My s eh, IRC pracujeme na řadě aspektů automobilové legislativy, ale ta nejdůležitější věc, o které mluvíte, jsou ty emise v reálném provozu. A tam je velká variabilita daná ohledně eh, toho, jak používáte to vozidlo a řidičské chování vlastně nejdůležitější ovlivňuje skutečné emise. A proto jsme požádali vědce, vědecký poradní mechanismus, aby eh, předložili odpověď na to, co může JRC udělat do budoucna, aby eh, to ty předpisy byly lepší, abychom tam měli lepší tedy eh, ustanovení o dodržení. A zatím to neexistuje a tady je opravdu rozdíl mezi těmi tradičními znečišťujícími látkami, jako jsou oxidy eh, dusíku a další. A CO2. Pane Besmáker, já budu mluvit nizozemsky. Pane eh, Delbeke, vítejte. Já ještě budu pokračovat kousek u těch otázek CO2 a, a NOx versus NOx. Vy jste to eh, opakoval i ve své písemné odpovědi, že komise eh, pracuje tedy na eh, snížení ty, těch emisí CO2 a že to je jiné než u NOx. A, potvrzujete, že jsou k dispozici technologie i pro dýzlové motory k dodržení obou norem, ale samozřejmě je na výrobci rozhodnout se, jaké investice do toho vložit k dosažení toho cíle. V písemné odpovědi také dále uvádíte, že v polovině eh, nultých let eh, se eh, hodně kladl důraz na prachové částice a už ne tolik na noxy. Z toho, co jsme slyšeli od pana Demasa a od pana Tomu, Potočníka, to eh, eh, tedy do toho zapadá. A to se liší od toho eh, přístupu ve Spojených státech. Jsme tady měli v září pana Medrandla a já tady mám citát. Pan Trindl z EPA říkal, v minulosti jsme slyšeli argumenty, že EPA se musí rozhodnout, mezi eh, snížením NOxu a CO2 a je třeba nalézt určitou rovnováhu, protože eh, nemůžeme dosáhnout obojího. My jsme to odmítli, takové argumenty. Myslíme, že existuje technologie ke snížení emisí eh, skleníkových plynů a NOxu zároveň. A to jak vy hodnotíte to, co říkal pan Grödler? Já si myslím, že to je velice smysluplné, to, co říká. I dnes s těmi novými technologiemi, eh, které eh, jsou teď v automobilech. Vidíme, že to jde. Vidíte tady, že je tady hybridní eh, technologie, plug-in hybridy a elektroauta. Oboje mají jak CO2, tak noxy a částice na významné, významnější úrovni. Takže ta technologie funguje dobře v tomto segmentu. Ovšem eh, je třeba eh, se eh, zaměřit na regulaci ostatních aut. V nadcházejících pěti, deseti letech pravděpodobně většina budou spalovací motory, benzín a diesel. A tam to také se musíme snažit průměrně snížit. A e, proto tady máme ten nový e, předpis, který přijde příští rok na e, stůl. Za prvé je tady aby, se tady, aby tady bylo čím dál tím více těch, nulovi, těch vozidel s novými emisemi a potom na snižování tohoto. No, když se podíváte zpět, Zpětně řečeno, myslíte si, že Evropská unie se zaměřila příliš jednostranně? Dělal byste to teď nějak jinak? Já si myslím, že pokud jsme udělali jednu chybu, tak to bylo s eh, výhodňování dýzlových aut tím, eh, že eh, ta daně na dýzl byla u pumpy tak přitažlivá. Ale tohle to dělají členské státy, ne Evropská unie. Kolektivně v Evropě jsme vydali signál takovýto, že se budeme lišit od Spojených států. Ve Spojených státech se eh, diesel nezvýhodňuje oproti benzínu a proto eh, rozšíření dýzlových eh, automobilů je tam také mnohem nižší. A řada našich výrobců se přesto pokusila to tam prosadit se známými důsledky. Ale také říkáte, že mezi eh, eh, Spojenými státy a Evropskou unii je dialog o sdílení informací, eh, také pokud jde o dohled a provádění testů. Jak se to vyvíjí? My spolupracujeme velmi intenzivně se Spojenými státy a nejlépe se státy, které jsou nejprogresivnější, pokud je o regulaci a nejaktivnější, jako konkrétně Kalifornie. Tam máme pravidelnou spolupráci Můžete uvést konkrétní výsledky? No, doufáme v to. Eh, to posouzení eh, dopadu, které teď připravujeme pro eh, náš návrh na příští rok, tam používáme ty doklady ze spojenských států, abychom se dobrali lepšího návrhu. Děkuji. Pan Fedle. Děkuji vám a děkuji vám, že eh, jste přítomen na našem zasedání a poskytujete nám eh, spoustu eh, užitečných informací. Jak už zde bylo řečeno, už v roce 2008 v dopisu DG Enterprise jste zdůraznil, že stávající systém regulace emisí vozidel takže eh, ten homologační systém eh, mm, selhává a nepřináší ten regulační výsledek, který jsme chtěli. Jasně jste eh, řekl, že ten postup PEMS musí být zaveden před řádným Euro 6 a tak dále a tak dále. Takže jasně, proč jsme nebyli schopni zajistit kontroly a změnit legislativu. Vy jste předložili ty myšlenky, které by nás dostali do mnohem lepší situace, než teď jsme. Takže teď se dostáváme k meziinstitucionálnímu problému mezi DG Envy a DG Enter. Jak to bylo přijato a jak probíhala ta eh, debata? Protože tady se dostáváme k jádru celé debaty eh, ohledně toho, proč se to nestalo. Dostali jsme informace už eh, na začátku nultých let ohledně toho, že jsou tady velké rozdíly mezi testy a reálným provozem. Ehm, bylo tady několik návrhů, které byly eh, opakovaně odmítány a celý ten proces byl zdržován. A vy to říkáte velice jasně, velice explicitně eh, ohledně eh, tedy jiným směrem. Proč si myslíte, nebo co si myslíte, že se dělo v DG Enterprise? Proč váš názor nebyl zohledněn? My tady vidíme zásadní vývoj v naší legislativě, kterým se doplňuje to laboratorní zkoušení o reálné emise. A to já jsem tehdy říkal. Ale tohle to je prostě nový způsob eh, stanovování legislativy, se kterým jsme předtím neměli zkušenosti. Ta eh, tradiční eh, legislativa, ať už se týká ledniček nebo luxu, se mm, týká produktů. A ty produkty jsou zkoušeny laboratorně, jestli jsou dobré, špatné, nebo jestli mají takové vlastnosti nebo makové. Ovšem eh, emise v reálném provozu je úplně jiný typ regulace. Mysleli jsme si, že bude nezbytný, protože jsme viděli, že kvalita vzduchu se nezlepšuje tak rychle, jak doufáme. A říkali jsme, jestli náhodou nepotřebujeme dodatečný eh, způsob regulace. Ono eh, docela trvalo, než ta myšlenka vyzrála a já můžu být akorát rád, že dnes ten eh, přístup reálných emisí eh, doplní eh, ten laboratorní cyklus. Já se k tomu ještě vrátím, jestli budu mít čas, ale mám tady ještě jednou nalehovou věc. Ve písemné odpovědi na otázku 5 říkáte, že odpojovací zařízení nebo strategie nařízení 715 2007 zakazuje. No zdá se, že že tady je také rozpor mezi tím, co eh, říkáte vy a DG eh, Enterprise. Protože vy tady také zahrnujete eh, ty odpojovací strategie. My jsme se na to ptali několikrát. Tak za, zakazuje legislativa jenom zařízení nebo i strategii? Já si myslím, že Čistě eh, technicky vzato eh, to zařízení je zcela nelegální. Musel bych se vrátit k eh, tomu regulačnímu kontextu, ve kterém my jsme jako DJ Klima ve kterém my se pohybujeme. Ale je jednoznačné, že národní úřady potřebují jeden komplexní rámec, ve kterém musí fungovat a ten to eh, rámec spravuje DG Enterprise a otázky eh, k tomuto eh, se týkají spíš kolegů DG Enterprise. My jsme se v minulosti pokusili to doplnit a co nejlépe přispět k těm ekologickým výsledkům, kterých jsme chtěli dosáhnout. Zejména pokud je o kvalitu vzduchu, tak jsme se tam k tomu nedostali. Takže opravdu eh, vítáme eh, to šetření, které eh, děláte a to Euro 6, které je na stole. Jenom velice stručně říkáte, že naše legislativa je založena na testování u všech těch produktů. Řekl byste, že u, u luxů nebo praček bude také nějaká legislativní chyba kvůli eh, tomu eh, zkoušení podle legislativy. Já bych to vzal velice pragmaticky ve svém přístupu a automobil je velice eh, náročné zařízení na spotřebu energie s řadou nepřímých důsledků, jako jsou výfukové plyny. Tady bych se zaměřoval na tyto produkty, ale pokud je o oxid uhličitý, tak tam jsme požádali vědce o uh, radu a oni to dělali sváhání, no my nevíme, protože tam ty variace jsou tak široké. Můžete mít 30 až 50 e, e, rozdíl oproti tomu e, laboratornímu výsledku. Takže jsme je požádali, aby nám prostě poradili, jak to zařadit do budoucí legislativy protože opravdu chceme, aby to bylo nastavené správně, ať už tak nebo tak. Paní Konečná. Pane řediteli, já bych se ještě vrátila k tomu, jak jste se bavil o spolupráci se Spojenými státy americkými, e, když jste mluvil o tom, že e, s nimi spolupracujete. Já jsem se chtěla zeptat na e, poslední informaci, která vlastně v rámci Kalifornie tady vznikla, to znamená ten emisní skandal Audi. Za jak spolehlivou považujete informaci o používání tzv. DeFi devices u Audi. A jestli už jste i o této věci s, vaší, eh, s vašimi partnery ve Spojených státech amerických mluvili. Eh, děkuji eh, za to, že jste to nadnesla. To je velmi nedávné, nedávný vývoj. My to vyšetřujeme spolu s kolegy z USA, co je skutečné, jaké jsou tedy faktické eh, podklady, které od nich můžeme získat. Zatím ale nemáme jasnou odpověď na tuto otázku, protože řekněme to na stole eh, teprve posledních pár dnů. My jsme tedy byli překvapeni stejně jako všichni ostatní, že se to tedy děje i s Audi. A domníváte se, že ve chvíli, kdy ty skutečné a reálné podklady budete mít, že, nám je, že je nám jako vyšetřovacímu výboru budete moc předat? My máme tradici transparentnosti, eh, takže samozřejmě je otázka, nakolik solidní ty údaje budou. Ale musíme se také podívat i na naše zainteresované strany, stakeholdery, ale pokud máme faktické důkazy, které jsou na stole, ať už jdou odkudkoliv, ať už je to i z Kalifornie, tak samozřejmě je využijeme v našem hodnocení dopadu a já rozhodně nemám chuť to skrývat. Bych se chtěla dostat k tomu, eh, jak se díváte na to, že kvůli emisnímu skandálu nemáme vlastně dneska v Evropě reálná evropská data. A jak to podle vás ovlivní možnost realizace klimatické dohody z Paříže? My jsme nejenom, že jsme se stali neúplně věrohodnými, ale pořád nám chybí to dopočítání, protože se ukazuje, že toho falšování bylo víc, než jsme si asi mysleli a, a jak se na to díváte v komplexu pařížské dohody? tak my předkládáme každý rok zprávu, předtím než jdeme na kop. Teď vlastně nás zase čeká cesta do Marrakeše a Evropská komise předložila zprávu o posledním vývoji. Emise, které, o kterých se tam podávají zprávy, vychází z prodejí paliv nikoli tedy o regulacích eh, automobilů. Takže my jsme eh, poměrně eh, si jist, jistí, že co se týče snižování emisí, jsme na dobré cestě pro dosažení cílů pro rok 2020. A to není tedy přímo ovlivněno, respektive naše výpočty nejsou přímo ovlivněny těmi novými podklady, které nyní máme, na základ, co se týče automobilů, protože vlastně my vycházíme z prodeje paliv poslední věc. Vy jste tady řekl před chvílí kolegovi, že, nebo kolegyni, že vymáhání legislativy eh, je pouze o tom, eh, aby ten text té legislativy byl takový, že se vlastně vymáhat dá. Eh, to znamená, aby se ta legislativa stala opravdu takovou, aby se nedala obcházet. Vy ve po svých zkušenostech životních a politických si opravdu myslíte, že jsme schopni takovýto text dosáhnout? Protože my jsme například včera z DG Envy slyšeli, že opět eh, bude docházet k jakýmsi tolerancím, faktoru konformity a tak podobně, což všechno znamená, že se ty věci prostě dají obcházet daleko jednodušším způsobem. To znamená, jste přesvědčen o tom, že umíme napsat text, který se nebude dát obcházet? Well, I still have the hope of... Tak já mám pořád naději, eh, po té, co jsem tedy eh, hodně eh, absolvoval vyjednávání s radou a parlamentem, ale samozřejmě víme, že ve finálních trialozích nalézáme kompromisy, které ne vždy vedou k tak jasně definovanému znění, jako bychom chtěli. A někdy samozřejmě tyhle ty kompromisy nevedou k žádným problémům, ale v těchto případech třeba té tolerance, Eh, která se vztahuje k testovacímu cyklu NEDC, to vedlo k flexibilitě které bychom radši eh, se měli vyhnout. Takže v nadcházející legislativě příští rok budeme, mít, eh, budeme věnovat maximální pozornost tomu, abychom zabránili takovémuto stavu. A já tedy také oceňuji vaši konstruktivní spolupráci. Teď jsme vlastně v poslední fázi vyjednávání s radou parlamentem a doufám, že nalezneme dobrá řešení. Paní Reda. Děkuji. Já bych se chtěla vrátit eh, v čase do roku 2005, kdy jste zodpovídal nejenom za klimatické aspekty, ale vlastně za rovnoprávnost jako taková. Když byl předložen návrh Euro 5 ze strany Evropské komise, neobsahoval žádné nové limity pro NOXy. Byly tam ale některé scénáře, eh, co se týče tedy těch omezení NOXů, včetně hodnocení dopadu. Eh, tak navrhl DG Envy, že by takovéto hodnocení mělo být součástí návrhu Euro 5 Evropské komise? My jsme měli vlastně eh, takovou ehm, konzultační síť a já si teď přesně nepamatuji, jaké byly návrhy, eh, které vypadly z toho hodnocení dopadu. Ale hodnocení dopadu jako takové je součástí té debaty a na základě důkazů, které získáme, potom padne rozhodnutí, zda Zvolíme řešení A, B nebo C. Dobrá, tak já vám připomenu, jak to bylo. Testovaly se různé scénáře, 75 mg, 150 mg a 200 mg. Nejprve bylo zjištěno, že teoreticky tyto cíle bychom mohli dosáhnout, byly tam odhady nákladů na základě technologií, které byly k dispozici v roce 2005 a odhadovalo se, že pro 75 mg by byla na, na dodatečná cena asi 550 euro, takže možná teď si vzpomenete na ty vaše eh, servisní konzultace, nebo možná se podíváte do nějakých dokumentů a e, vlastně tenkrát taky byla reakce DG Envy, kterou jste poskytli. Ano, můžeme takhle vykopat ty informace, která, eh, o kterých hovoříte, my se k tomu rádi vrátíme. Ale samozřejmě náklady, ty, ta konkrétní částka, která se vstan, vztahuje na, to, na ten automobil, jaký je teda hodnocení dopadu, to je to, co právě děláme. Protože vždycky je tam eh, tedy eh, nějaký náklad, který třeba v krátkodobém hledisku je vysoký, ale potom z dlouhodobého pohledu se snižuje. Takže vlastně o tohle to nám jde. Víme například, že elektrické auto nyní stojí o několik tisíc eur více než konvenční auto na eh, diesel nebo benzín. A tohle to jsou tedy věci, mm, které takhle sbíráme, abychom předložili kolektivní návrh. Samozřejmě dobře, ty eh, náklady se mění v čase, ten návrh hned nestoupil v platnost, takže možná se dá očekávat, že, ten samot, že ta samotná cena by potom byla nižší. Ale chápete, že z pohledu parlamentu existují pochyby o tom, že e, pokud komise nebyla ochotná e, předložit vůbec nějaký cíl pro NOXy, tak DG Enterprise asi ani e, nebude se příliš přísně věnovat tomu, zda jsou naplňovány tyto cíle. Tak já bych váhal s tím, abych souhlasím s tou druhou částí toho, co jste řekla. Máme tady argument, který se týká očekávaných e, nárůstů cen e, pro technologii A, B a C a vy z toho vyvozujete, že bychom potom očekávali laxní implementaci legislativy. To si myslím, že zase e, zacházíme příliš daleko. My tady máme kolektivní kulturu schody a to, co dnes vidíme, je, že právě zde máme příliš mnoho nerovnováhy mezi tím, co se děje na evropské úrovni a co se děje na národní úrovni je to právě tahle rovnováha, e, na které se musíme věnovat. Ale určitě laxní přístup není na stole. Každopádně by bylo velmi užitečné pro náš výbor, kdybyste nám mohli poskytnout e, reakci e, DG Envy na, ten, na tu servisní konzultaci, o které jsme hovořili. Kolegyně se ptala na případ Audi. Vy jste říkal, že zatím jste neobdrželi odpovědi z Kalifornie, takže zatím nevíte přesně, zda tam jsou tedy jasné důkazy pro odpojovací zařízení v případě tedy emisí CO2. My ale očekáváme, že ty odpovědi budete mít eh, brzy k dispozici, takže co se pak stane? Pokud tomu rozumím dobře, tak ta auta se prodávají v EU prodávala se i tento rok, takže co budou muset eh, homologační orgány udělat. A pokud nic neudělají, začne eh, komise řízení pro porušení předpisů, tak zaprvé potřebujeme nejdřív mít ty důkazy pro Audi, zatím vycházíme z nějakých článků v novinách, eh, to může být pravda či nikoli, ale prostě potřebujeme mít odpovědi úřadů. Pokud se eh, prokáže, že samozřejmě došlo k protiprávnímu jednání, tak musí dojít k eh, vymáhání, k follow-upu, ale v té fázi ještě nejsme. I tedy v rámci eh, NEDC máme celou řadu tolerancí, které jsou povoleny, takže musíme si to prostě důkladně překontrolovat. A zatím jsme od amerických kolegů nezískali přesvědčivé eh, důkazy. Paní Evy, děkuji. Paní předsedkyně, dobrý den. Pokud jde o odpověď eh, číslo 3, kde říkáte, že přes eh, ty přirozené rozdíly mezi různými generálními ředitelstvími komise, radou a parlamentem. Konečná dohoda o limitech o euro 5 a euro 6 byla považována za uspokojivou. Ale vzhledem k tomu, že bylo jasné, že ten test NEDC už nemůže reprezentovat reálné podmínky, že už tehdy byly k dispozici alternativní testy jako CRDC, který byl použit pro měření emisí v dopravě. Můžete nám vysvětlit, proč se nerozhodlo okamžitě, že se změní ten test a že bychom šli tou cestou CADC eventuálně? Takže jednak máme ex ante eh, testovací postup a potom monitorování ve chvíli, kdy ta, eh, ty vozy už jsou na silnicích. To eh, testování a NEDC já jsem velmi jasně vyjádřil kritiku, kterou jsme měli už tenkrát, ale tenkrát jsme neměli alternativy, takže jsme pracovali rychle. Bylo potřeba mít také schválení Eh, postupy OSN, eh, kdyby to bylo možné schválit rychleji, byl bych eh, samozřejmě rád. Trvalo to dlouho, teď to máme k dispozici. Už se to téměř stalo evropskou legislativou, ale co se týče toho RDE, proč nebylo alternativou ehm, ten CRDC Driving Cycle? Vy teď myslíte RDE? Ten eh, Common Artemis Driving Cycle, což je testovací postup, který se používal v minulosti i dnes. I při vypracování studie o emisích v dopravním sektoru, kterou předložila komise respektive environmentální, eh, Evropská environmentální agentura. To je takový alternativní test, který se používal. Proč nebyl v té době použi- eh, zvažován jako alternativa? My tady musíme rozlišovat mezi testovacími cykly, které se používají jako součást naší legislativy a na jejich základě máme eh, kontrolu schody. A když tato kontrola není dobrá, tak auto nemůže jít na trh ale řada těch cestovacích cyklů jsou v, ve výzkumných laboratořích, tam jsou tedy výsledky velmi variabilní. A pokud to není zakotveno v legislativě, tak nemůžete na tom založit řízení schody. A my jsme prostě založili naši legislativu na EDC. Ty jiné testy byly, řekněme, eh, k dispozici, ale nebyly zakotveny v legislativě a to omezovalo naše možnosti. Co se týče k tomu RDE, Teď máme dobrý návrh k dispozici, který se testuje pro klasické znečišťující látky. V budoucnu to ještě můžeme rozšířit o CO2. Ale nemyslíte si, že to, že jste si už v té době nevybrali test, který by lépe reprezentoval skutečné emise, že to může vyvolat eh, pochybnosti o tom, že tento test byl považovaný za dostačující, protože se dá snadno obejít. Ten test NEDC, jak říkáte, není dostatečně reprezentativní a navíc poskytuje opravdu velkou eh, flexibilitu při přípravě. A tam se zmiňuje i ta tematika těch golden cars. Nemyslíte si, že to můžou být opravdu oprávněné pochybnosti, které zde dnes vznášíme? Já sympatizuji s tím mít lepší testovací cykly v laboratoři i mimo ní. Ale ve chvíli, kdy je to v legislativě, tak je potřeba, aby to vytvářelo také jistotu pro eh, daný eh, sektor, protože eh, výrobcům trvá třeba sedm let, než mohou uvést na trh no, nový typ vozu. Takže mě taky překvapuje, že, jsme, že nám trvalo eh, deset let ehm, eh, přesunout se od NEDC na VLTP, ale ehm, někdy tomu tak prostě je. Zejména tedy, když potom vytváříme kontrolu schody, to je velmi těžká kontrola. Takže to nebylo takto zakotveno v legislativě. A Tady opravdu prostě musíme rozlišovat mezi testy, které se využívají v laboratořích na základě jejich vlastních preferencí a mezi testy, které jsou zakytveny v legislativě na, eh, na základě toho, že na nich založíme tedy budoucí eh, mechanismy schody. Druhé kolo, pan Salba. Děkuji. Jednoduchá otázka, nevím, jestli odpověď bude tak jednoduchá. Jaká opatření je třeba přijmout, aby se tento skandál už znovu neopakoval? Já si myslím, že můžeme předejít celé řadě těch tolerancí a flexibility, která byla využita v rámci NEDC, když přestoupíme k cyklu VLTP. To ukazují veškeré důkazy. Druhá část je tam, kde máme velkou flexibilitu v rámci legitimního testu, to znamená, že musíme zpřísnit legislativu. To bude součást našeho návrhu. Tím pádem se nám celá velká část toho, co jsme pozorovali, odstraní. Emise CO2 ovlivňuje i taková věc, jako je třeba chování při řízení. Na to jsou výzkumy, když máte velmi energeticky účinné auto a přesto řídíte jako šílenec, tak máte pořád vysoké emise. Já si myslím, že potřebujeme opatření na výchovu řidičů, potřebujeme také pozbuzovat lidi, aby ve městě nepoužívali auto úplně ke všemu, takže je zde celá řada dalších věcí, které musíme řešit. Ovšem základem je test VLTP a nové homologační nařízení, které je teď na stole. To už nám představí úplně jiný obrázek, než který jsme až dosud viděli. Říkal jste, že ten nový návrh nebude stačit eh, pro to, aby toho bylo všeho dosaženo. Budeme potřebovat další opatření, doprovodná opatření, nebo jsem vám špatně rozuměl? No tady pořád ještě čekáme na radu toho poradního výboru, pokud jde o reálné emise, to je velmi složitý způsob, jak měřit CO2 a další znečišťující látky. Proto jsme se obrátili na poradní výbor a teď velmi netrpělivě čekáme na jejich radu, kterou bychom měli dostat do konce tohoto měsíce. Myslím si, že pokud to bude dostatečně zralé, tak to začneme realizovat. Ale musíme jít krok za krokem. Nejdříve tedy zrušit tu flexibilitu, test VLTP, nový postup homologace a potom na základě eh, té rady poradního výboru uvidíme, jak to ještě vylepšit. Děkuji. Poslední otázka. Mohli byste mě říci, jaká je role členských států vzhledem k novému návrhu komise? Které státy podpořily tento návrh rozhodně a jednoznačně, které státy se k tomu stavěly trošičku zdrženlivěji. My hovoříme se všemi členskými státy, se všemi zúčastněnými stranami, sbíráme informace a jsou tam opravdu nejrozlišnější názory. My se je snažíme všechny schrnout, našem hodnocení dopadu našeho návrhu. Všechny členské státy uznávají, že oba problémy jak kvalita ovzduší, tak emise skleníkových plynů se musí řešit. A že to budeme řešit prostřednictvím legislativy automobilech, to je jasné, že je věc, která nebude dostatečně komplexní. Je zde další legislativa, daňové režimy, řízení dopravy, organizace dopravy ve městech i jinde. To jsou věci, které zůstanou i nadále velmi důležité pro řešení emisí CO2. Omlouvám se, myslel jsem, že později se dostanu na řadu. Děkuji vám za vaše odpovědi. Některé z těch diskuzí, které probíhají, nebo probíhaly, když jste byl v DG Envy, pověřen řízením kvality ovzduší. To jsou konverzace, které mě maximálně zajímají. Když jste zaznamenali, že jsou zde věci, které nasvědčují na možné porušení předpisů EU, když se zde objevily rozdíly mezi lehkými a těžkými vozidly. U těch lehkých vozidel výrobci museli poskytovat informace o tom, proč zavádějí, nebo tedy těžké, no, producenti těžkých vozidel museli poskytovat informace o tom, proč tam montují ta odpojovací nebo ochranná zařízení zatímco u lehkých automobilů se to vůbec nevyžadovalo. Diskutovali jste o tom? Já se omlouvám, aktivně si nepamatuju, že by probíhaly nějaké takovéto diskuze, ovšem u těch těžkých vozidel to je celá jiná záležitost. Ty, ta zařízení, která máte u kamionů, to je úplně jiná, řekněme, položka než eh, u těch lehkých eh, automobilů. Nicméně my jsme tím nebyli pověřeni, to řešili kolegové z DG Enterprise. Vaše kolegové v DG Enterprise řešili tento aspekt, vy jste se musel zaměřovat eh, na aspekt spotřebitele, kteří si vybírají vozy nejen tedy z hlediska na jejich náklady, ale také z hlediska na to, jak působí na životní prostředí. Myslíte si, že by nebylo lepší, kdybychom zároveň řešili jak kvalitu ovzduší, tak klima, protože jsou to věci, které jsou propojené. A že to řeším odděleně, možná právě to působí ten problém s dízlovými automobily. Máte nějaký nápad, jak byste mohli postupovat? Má zkušenost v uplynulých desetiletích je, že my musíme provádět hodnocení dopadu kolektivně v celé komisi, takže to musí být eh, opravdu takovýto celostně inkluzivní přístup a tak to děláme. Už nemůže platit eh, to staré, že v některém řízení, eh, ředitelství si můžete předložit svůj návrh, který se neopírá vůbec o nic. Naopak my teď máme trošičku jinou strukturu s těmi místopředsedy a tím se naše spolupráce velmi zlepšila a právě v tomto duchu připravujeme i své návrhy pro příští rok. Pan Karinč. Děkuji. Myslím, že máme poměrně zajímavou diskuzi. Zdá se jasné, že bohužel máme schopnost eh, to udělat zase špatně. Sledujeme své klimatické cíle, chceme omezit jeden druh plynu a i když by to tak nemělo být, tak ten systém, no možná vy jste sám řekl, že jsme příliš preferovali diesel, je to u členských států v těch daňových pobídkách, ale jak víte, všechno je propojeno. Pak zde máme ty výsledky NOx. Já myslím na takové věci, jako jsou biopaliva, první a druhá delegace. Tam eh, se hodně tedy motivovalo eh, tedy k destilování etanolu a ze zrní, z obilovin. No ovšem potom eh, přišla ta změna, i když podniky hodně investovaly Objevují se nové technologie, jak eh, získávat etanol. Možná to je ta správná cesta, ale byla vytvořena pracovní místa, byly udělány investice, přece to všechno nechceme vyhodit z okna. Jak bude vypadat eh, následující krok? Eh, legislativa se postupně mění, mění se testovací cyklus. Z toho, co čtu v tisku, vypadá, že Průmysl reaguje. Já si myslím, že společnost jako Volkswagen už veřejně řekl, že do roku 2021 pracují na tom, aby měli 20 nových modelů elektromobilů, takže se prostě mění technologie a to vše jde tímto směrem. Omezujeme CO2, hovoříte o autech s nulovými emisemi, Průmysl chápe, že právě v tom je budoucnost. Všichni bojují za to, aby se dostali dopředu. Ale co ty problémy, které s tím souvisí? Elektrické vozy, elektromobily, to znamená výroba baterií. No a z těch baterií také jsou znečišťující látky, co třeba také Eh, těžba lítia, o tom jsem také četl, pokud se dělá špatně, tak může mít velmi negativní ekologické dopady. V zemích jako Bolivie, kde jsou velká ložiska. Takže vy jste jedním z těch lidí, kteří skutečně vede klimatickou politiku, jde touto cestou, ale pokud eh, ten směr není úplně správný u NOx, eh, nebo bylo to špatně i u těch biopaliv, především první generace. Co nám zaručí, že s těmi bateriemi to uděláme dobře? Když budeme mít eh, euromobily, tedy elektromobily, tak tam už tedy nebudou emise CO2 z dopravy, ale zase vznikne celá řada jiných eh, problémů. Můžete se k tomu vyjádřit? Děkuji. K tomu mohu opravdu dlouze hovořit. To je opravdu případ technologické neutrality, protože je pravda, že je zde spousta různých technologií na snižování emisí CO2 z automobilu můžete zlepšit aerodynamiku, snížit hmotnost, můžete mít elektromotor, můžete pracovat na pneumatikách, je zde spousta věcí, které můžete udělat a my musíme využít všech těchto možností. A právě proto je technologická neutralita pořád obhájitelná jako klíčový přístup naší legislativy. V současné době uvažujeme ovšem o tom, že když chceme mít elektromobily, auta s nulovými emisemi, tak když teprve budou masově na ulicích, tak klesne jejich cena a potom uvidíte, jaký je skutečně jejich dopad. Proto tedy technologická neutralita zůstane klíčovým principem, ale možná je tam takový prostor, kde ještě můžeme působit. Když se podíváte na další světové hráče, tak ti dělají to tež. Třeba Čína se velmi brzy pravděpodobně stane jedním z vedoucích producentů elektromobilů a tam nám může úplně ujet vlak, to také musíme vzít v úvahu. Takže byli jsme dobří v tom, co jsme vyráběli. Pořád eh, ty vozy, které produkují nejméně emisí CO2, jsou vyráběny v Evropě, ale Je zde jedna věc, na které v komisi hodně trváme, a to jsme proti legislativě se zpětnou působností. Vy jste zmínil biopaliva. My nemůžeme den ze dne změnit legislativu a uvrhnout investory a lidi, kteří byli přeškoleni, nemůžeme je ohrozit. Musíme jim dát příležitost, jak změnit aktivitu a vydělat si zpátky peníze. No právě to je ta moje otázka. Kvůli naší legislativě a našim cílům proběhly určité aktivity nebo investice, které s odstupem už nemůžeme hodnotit eh, jako nejchytřejší. Pokud jde o to litium, eh, probíhají, probíhají nějaké studie, co budeme dělat eh, s těmi automobily, až nám chcípne baterie, co se s tím bude dělat, jak se s tím bude nakládat když budeme mít eh, místo jednoho procenta elektromobilu najednou 30%, tak budeme mít velký problém. Samozřejmě recyklace těchto baterií, to je jednoznačné řešení. Máme už velké investice v této oblasti. Prostě tyto baterie se budou sbírat eh, a právě bude probíhat jejich recyklace, takže Samozřejmě nemůžeme házet do normálního odpadu, to je jasné. Potom je další otázka, a sice produkce elektrické energie. Pokud můžeme uzavřít tu smyčku prostřednictvím energie z obnovitelných zdrojů, tak jdeme správným směrem. Pokud ovšem budeme vyrábět elektřinu v tepelných elektrárnách, tak ten efekt je trochu sporný. A proto musíme působit i tady a proto chceme uzavřít tu energetickou unii. Proto zde vidíme tedy budoucnost eh, pro plug-in hybridy a elektromobily, ale neprosazujeme jako jediné automobily, které budou jezdit. Eh, protože polovina bude tedy prezentována, nebo tedy produkována té energie z obnovitelných zdrojů a všechny ostatní věci se ovšem budou vyrábět klasicky. Děkuji. A nyní paní Šaldemoza. Pane Delbeke, Cílem eh, existence tohoto eh, výboru je zabránit eh, novému skandálu tím, že zjistíme, co se stalo, kde jsou díry. Víme, že průmysl podvádí, členské státy toho neudělali dost. A teď tady hovoříme sami o komisi. Zeptám se konkrétněji. Někteří kolegové už se toho dotkli. Myslíte, mu věříte, že pokud například eh, DG Envy eh, by bylo eh, zodpovědné za homologační legislativu a její implementaci, mohli bychom bývali zabránit tomuto skandalu od začátku? Očividně někteří úředníci věděli o tom klamání cyklu Možná, že eh, kdyby to bývalo bylo na vašem eh, ředitelství, tak by eh, to nastavení komise bylo jiné. Je to velice hypotetická otázka. Ono vždycky to potom přejde na parlament a radu. A vy máte ty tež síly. DG vám tady předstupují. A takže nakonec ta legislativa je na straně parlamentu a rady. Já tady nehovořím o legislativním procesu, ale hovořím o tom, co je to poté, co nastane poté, když už ta legislativa platí. Ehm, lidé psali eh, komisi a její úředníci věděli o tom obcházení cyklu, takže, takže když tyhle informace obíhaly po komisi, nemělo se něco změnit? Možná, že to je hypotetické, ale podívejme se na Spojené státy. Říkal jste, že je důležité poučit se ze Spojených států a já souhlasím eh, v této oblasti. Eh, cílem eh, legislativy ve Spojených státech je zcela jasně dosáhnout čistého vzduchu. A mají nezávislý orgán EPA, který má sledovat trh, dohlížet nad trhem. Mohli bychom my mít nějaký nezávislý orgán, že, který by zabránil takovéto efekty kromě eh, tedy emisí v reálném, eh, tedy eh, testování reálných emisí? To je obtížná otázka. Myslím, že to je spíš jako méně otázka nezávislosti, ale více otázka a přesnosti legislativy. A to, jak regulují Spojené státy, je velmi odlišné Celý ten proces ve Spojených státech eh, byl spuštěn díky mnohem přesnější legislativě, která eh, souvisí s ustanoveními o dodržování předpisů. A z toho bychom se mohli poučit v Evropě. Když budeme mít legislativu, která je co nejpřesnější eh, a podle toho budeme ověřovat její dodržování. Samozřejmě je pěkné mít nezávislou instituci, ale nejdůležitější je mít právní základ, na kterém budete jednat a to jsme neměli. A vzhledem té flexibilitě a k eh, NDC e věděli jsme, že se to děje, eh, bylo se to, příliš se to zneužívalo, ale my nebo národní úřady jsme neměli základ, na kterém bylo možné eh, zahájit. Děkuji vám. Pan Zorino. Děkuji. Pane generální řediteli. Jsme ve fázi práce výboru pro vyšetřování, kdy eh, jsme značně pokročili eh, v pochopení toho, co se pokazilo, co je třeba napravit. Takže já bych se teď eh, zaměřil na budoucnost. Proběhla hm, debata o trhu s emisními povolankami ETS. A já jsem podal pozměňovací návrh ve smyslu, že část inovačního fondu by měla být věnována na dekarbonizaci dopravního sektoru, přesně na podporu elektromobility a použití čistých energií. Máme tady ten inovační fond. Já si myslím, že bychom měli alespoň část z něj využít na tento velice důležitý sektor. Co eh, myslíte o používání emisních eh, licencí na podporu eh, v ekologických technologií a posunu k těmto technologiím? No, váš návrh na použití emisního fondu v rámci ETS k prosazení jedné nebo druhé konkrétní technologie je velice užitečný. My jsme vezli, vedli debatu s panem Karenčem o bateriích a recyklaci, o celém tom cirkulárním nakládání s bateriemi. To by byl, myslím, velice užitečný eh, projekt a na to se eh, těšíme. Mimochodem, v posledním návrhu eh, víme, že je tady inovační fond až 650 milionů povolenek, takže pokud by tady byla cena 10 eur, což není tady žád, nic, tak to dohromady bude 6,5 miliardy. To by byl důležitý eh, průmyslový eh, fond, který by se dal eh, použít k prosazení jedné nebo druhé technologie. A ty věci, které se týkají baterií a recyklace a nových způsobů vyrábění a ukládání elektrické energie, to by si bylo velice užitečné. Takže opravdu to bychom uvítali. Dobrá. Já si myslím, že taková to aliance by byla na nejvyšší uspokojivá a je dobré, že tohle se posílí. A teď je tady otázka baterií. To je velká výzva. Není to jenom o technologiích baterií, ale i o recyklaci. Je třeba přijmout holistický přístup celé té věci. Dopravní e, sektor ETS nepokrývá, ovšem e, německý parlament nedávno přijal e, dokument, kde vyzývá k daňovým úlevám na elektromotory. jakou strategii má komise eh, nebo generální ředitelství pro klima na eh, prosazování elektromobility. Já doufám, a doufám, že a to je také, na to se taky ptám, že uh, eh, DG Klima se nebude stavět neutrálně k této věci, protože tohle bude mít obrovský dopad na důvěryhodnost průmyslu a zdravý spotřebitel. Nemůžeme mít technologickou neutralitu v této věci. Jak můžeme upřednit, upřednostnit tyto uh, čisté technologie? Já myslím, že jste zmínil uh, některé členské státy, kde se debatuje o uh, mm, podnětech a já bych byl rád, aby ty podněty, ty motivace byly, nebo pobídky byly správně nastavené. Ale financování prostřednictvím ETS by se na to dalo použít. My v současné době se zabýváme tím, jestli bychom mohli použít NR e 300, což je předchůdce inovačního fondu, eh, kam spadaly některé projekty na projekty typu eh, nabíjecích stanic eh, po celé Evropě, kde přejedete, když přijíždíte odsud na jih, tak víte, že máte jenom omezený dojezd, kdybyste měli eh, zaručenou eh, sérii eh, nebo síť doběcích stanic, tak byste riskovali, že skončíte někde na cestě. Takže to bylo velice užitečné, to bychom rádi podpořili. Nicméně podněty na národní úrovni, ty je třeba, myslím, revidovat, abychom ty správné technologie mohli tedy dostat na ulici. Já mnohokrát děkuji, paní Manning. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Delbert, eh, děkuji vám eh, za eh, odborný výklad. Pokud jde o heavy duty vehicles, tak tam se hovoří o těch strategiích obcházecích a o povinných informacích. Jak si myslíte, Eh, co musí předcházet eh, použití odpojovacího zařízení eh, u lehkých vozidel. Myslíte si, že je to zakázané? A pokud ne, tak proč? Tak nizozemským. Já se domnívám, že odpojovací zařízení, i když je těžké je definovat přesně, nepatří do legislativy, o které se zde bavíme. Protože nejsou eh, konkrétně v směrnici o CO2, jsou v té mateřské legislativě, abych tak řekl. kde se eh, obecně eh, nepřipouští nelegální zařízení, takže takže já bych byl proto, abychom eh, ten náš zkušební eh, cyklus eh, zaměřili na nový, na ty nové věci na ADP a potom tam dali ještě nové další věci do té stávající legislativy. A ten problém, o kterém hovoříte, bude úplně pryč. Děkuji. Ve své odpovědi na otázku 8 eh, říkáte, že komise věděla o rozdílu mezi eh, emisemi v laboratoři a v reálném provozu. V nařízení 715 eh, 2007 se komise snaží revidovat proceduru zkoušek a cyklus. Myslíte si, že komise naplnila tuto snahu a to vzhledem k eh, tomu dlouhému období, eh, který, které trvalo vytvořit ten test? Ano, my jsme velice tvrdě pracovali eh, nejenom na základě toho zkušebního cyklu a NEDC a TTP, ale i o, na těch emisích ve, v reálném provozu. Dlouho jsme věděli, že to je realizovatelné, že v některých zemích se to už uplatňuje, jako ve Spojených státech, a to, že jsme to teď zavedli v Evropě, je, myslím, eh, velký krok vpřed. Eh, dělali jsme to i u emisí eh, pro oxid, uhličitého. Nechali jsme se porodit od nejlepších věců na světě. A když jsme viděli, jak to udělat, tak jsme chtěli tedy ty eh, emise v reálném provozu také uplatnit na, eh, ty, eh, na lehká vozidla. Děkuji. Jaké, co měla komise udělat na zabránění tomu dýzlovému skandálu? skandálu? Měla komise dost možností a nebo byla příliš laxní? Já si myslím, že ta přesnost, a tady hovořím o CO2 a ne o NOx, O tom eh, jste se ptali eh, kolegů. Pokud jde o CO2, tak tam v legislativě je celá eh, řada jako flexibilního prostoru, který tam neměl být nejlépe a který teď musíme o tamtud vyškrtat. A proto je tady třetí revize směrnice a já mám plnou důvěru, že práce komise k tomuto, vašeho výboru k tomu přijde. Děkuji. My také máme tu důvěru. A teď poslední otázka paní Reda. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Delbeke, vy jste říkal v písemných otázkách, že poměrně dlouho eh, je tady eh, zbližování eh, v úrovni CO2 na silnici a v testech a teď, nebo se to naopak jako zase potom dlouho oddalovalo. A vy jste říkal, že podpora vývoje LTP, VLTP na úrovni EU v letech 2008 a 2016, na to byla reakcí, tak eh, bylo někdy během těchto osmi let, eh, že žádali jste kolegy, aby zlepšili ten eh, testovací cyklus a uzavřeli možné mezery k CO2? On no, si člověk asi nemusí moc představovat, že pokud je tam takový eh, rozdíl, tak eh, je to na základě nějakého odpojovacího zařízení a nějakým způsobem variovat ten zkušební cyklus. Takže pokud tady hovoříme o těch nových odpojovacích zařízeních Audi, kde je řečeno, jestli se pohybuje dokonce eh, s volantem během zkušebního cyklu, tak to ukazuje, že i jako drobná modifikace toho zkušebního cyklu může být méně předvídatelná pro výrobce. Tak jelikož ta legislativa umožňuje eh, v rámci komitologie kdykoliv to eh, změnit, tak požádali jste někdy Grow, aby to neudělali? Aby to udělali? Já si nespomínám, že bychom žádali o něco takového eh, a snažili jsme se jít k VLTP, protože tam nejde o hm, otázku dostupnosti testovacích metod. To jde o to, co je v legislativě a co v důsledku toho souvisí s eh, nařízeními o plnění. A dolaďování během implementace už eh, nebylo tak zřejmá věc, jak to vypadalo. Když jsme, prac, když jsme věděli jsme, že u NRDC e eh, jsou některé takové nedořešené věci, které bychom měli dořešit co nejlépe. A to jsme udělali v rámci VLTP. Bohužel to trvalo téměř dekádu. Nicméně eh, tato dekáda byla plná tvrdé práce. Protože jsme se chtěli postarat o to, aby ten zkušební eh, cyklus byl v rámci celosvětového cyklu. A teď máme UNECE. To je zkušební cyklus, který eh, se netýká jenom nás, ale také eh, ji bude uplatňovat celá řada dalších hráčů po světě a to je velice dobře. To bude důležité nejenom eh, pro nás, ale i pro budoucí dovoz. Takže abych to zkrátil, já také lituji, že nás to trvalo 8 let, ale opravdu jsme nešili, neseděli s rukama v klíně protože jsme eh, se snažili zvolit vhodný cyklus a dát ho do nové legislativy, což je doufám a už eh, téměř jisté. A VLTP bude dobrý základ pro budoucí práci. Dobrá, já mnohokrát děkuji. Děkuji, pane Dalbeke, že jste přišel a, a že jste odpověděl otevřeně naše otázky. Eh, bude mít lhůtu pro další písemné otázky na vás a také na účastníky první části, to bude 11. listopadu. A poslední věc, kterou jsem chtěla říci, je, že eh, naše zasedání bude příští eh, pondělí eh, s panem Kalichem Krespo a panem Karlem Faltenberchem, o kterých už se zde dnes hovořilo, takže se všichni uvidíme příští týden a přeji vám dobrou chuť.